Ja, guten Morgen, meine... Dobré ráno, eh, dámy a pánové. Srdečně vás vítám na tomto veřejném slyšení. Dnes dopoledne eh, je zde paní zpravodajka, která nás uvede do tohoto tématu. A eh, jako další zde musím přivítat, jak už pravidelně, členy a komisařů, kteří už sem chodí naprosto eh, běžně. Eh, jsou to dvě skvělé hlavy evropské politiky a podle principu seniority vítám nejprve vás, pana, pane Ferhojgené, eh, dlouholetého komisaře, pana místopředsedu komise a i momentálně jako spolupracovníka komise a potom pana komisaře Ševčoviče. Máme velmi napínavé téma vybrané pro dnešní dopoledne. Jde o téma odpovědnost eh, Evropské komise, moderní metody řízení, eh, jde o otázky jako jak můžeme eh, zavádět novou veřejnou zprávu v tak velkém měřítku, jaké vyžaduje Evropská komise, veliká instituce. A jde nám i o konkrétní problémy, které se týkají komplexnosti víceúrovňového systému. V tomto ohledu je Evropská unie vlastně takovým vlastním rozměrem, eh, který se na světě vyskytuje jen ojediněle. Jsme velmi rádi, pánové, že jste tady a že zde i prohovoříte jako řečníci. Pro nás, jako výbor pro rozpočtovou kontrolu, je to velmi důležité téma. Využíváme k tomu jednotlivá absolutoria, a různé další prostředky, které zde máme. E, probíhá také výměna s e, účetním dvorem, s různými zástupci komise a různými zdroji, se kterými jindy pracujeme. A všechny zástupce těchto institucí tady samozřejmě také vítám. K tématu účetnímu e, dvoru samozřejmě se pak ještě vrátíme, máme k tomu samostatné slyšení jak se můžeme posunout o prohlášení o důvěryhodnosti k e, výkonnostnímu účetnictví a e, rozpočtové politice. Jsou to všechno velké stavební kameny, které jednoznačně vyžadují velkou politickou vůli, aby byla prosazena a e, samotný náš výbor pro rozpočtovou kontrolu to samozřejmě nezvládne. Dnes nám jde samozřejmě také o to podívat se za sebe. Máme za sebou deset let eh, v naší pozorovací funkci. Já jsem tady konkrétně například od roku 2009 eh, pozoruji, eh, dohlížím na tématy finance, veřejné, regionální a společně s Ingeborg Gressle spolupracujeme na, na celé řadě témat. Ona, paní kolegyně, je velká odbornice a já už teď končím a dávám jí tímto slovo. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Je to přesně na den téměř 6 let, kdy náš výbor uspořádal slyšení na toto samé téma. Tehdy jsme se pokusili a zkusíme to i dnes provést tím eh, bilanci tzv. kinokových reform kdy došlo vlastně k velmi zásadnímu přestavění struktur komise. Podíváme se na několik témat. První téma je, a není to tedy prosím v pořadí, jak to bude na tom slyšení. První téma je, jak jsme na tom v oblasti decentralizace eh, našich výsostných úkolů, tedy deset let poté, co byl tento proces masově zaveden, Eh, teď tady máme nějakých 48 úřadů a generálních ředitelství s vlastními webovými stránkami, personálními eh, odděleními, rozpočty a vlastní komunikací. A samozřejmě zde máme také generální ředitelství, HR, eh, rozpočet, komunikace a tak dále. Pak tady máme 37 regulačních agentur, 7 společných postupů a 6 exekutivních agentur. To je zhruba 1600 zaměstnanců. Eh, v roce 2007 to bylo to jenom 580 pracovníků v, eh, v pěti agenturách. Takže eh, procesy řízení jednoznačně souvisí s příslušnou odpovědností dalších pracovníků. Pakliže máme hovořit o měření eh, nároků na nové zaměstnance, máme k tomu důležité dokumenty o screeningu, které jsou k dispozici vždy k 30. květnu, eh, které vznikají na základě žádosti parlamentu a kterými se pak zabýváme tyto screeningové zprávy jsou velmi důležité, dokumenty samozřejmě nejsou příliš čitelné. Eh, nejdůležitější výsledek po sedmi letech po eh, roce 2007, tedy vidíme, že 32 zaměstnanců komise bylo činných v řídicích funkcích tehdy a dnes je to 26 takže je to o 5 méně. To si myslím je úspěch. Kromě toho dvě třetiny z toho teď sedí na centrálním ředitelství pro komunikaci a personál, takže eh, dokází k takzvanému rollbacku eh, směrem pryč od decentralizace. Jako vždy máme však dosti vysoký overhead a eh, jsme trávili dosti času s komisí na téma, jak toto správně počítat. Neustále se mění kategorie. Pan komisař Ševčovič to vlastně komentoval, co to znamená je, že ty screeningové zprávy vlastně už potom neposkytují tu transparentnost, jakou bychom chtěli. Byl zde pokus překontrolovat vztah centrály eh, a decentrály. Eh, na této ose zaměřovali jsme se na roli sekretariátu a na roli, jakou mají, jakou by měli mít. Nicméně zástupci jednotlivých výzkumných univerzit eh, nás informují o tom, že sekretariát vlastně vede spíše k decentralizaci ehm, institucí. Jde zejména o odpovědnost a e, odpovědnost řídících pracovníků, proto jsem velmi ráda, že jste tady, pane komisaři, protože nám o tom jistě něco řeknete. Potom je zde otázka, jak komisaři, tedy politická úroveň, jak provádějí svá rozhodnutí v generálních ředitelstvích a v rozpočtech a jak jsou na tato rozhodnutí navázáni. Eh, respektive Ptáme se na to, jestli je nebo není jedno, kdo je zrovna komisař, jestli ta zpráva jako taková pracuje vlastní setrvačností. Zda komisař má nebo nemá eh, obecnou odpovědnost za rozhodnutí, nebo zda tyto, zda tyto odpovědnosti mají jednotliví generální ředitele. Já bych ráda viděla, aby tito ředitele zodpovědní byli. Eh, ovšem, velmi často nám říkají, že odpovědní být ani vlastně nemůžou. Náš výbor pokládá velkou důležitost tomu, aby ve všech hodnoticích zprávách byla podána informace o tom, jak byl informován příslušný komisař a jaký, jaké informace mu byly podány. Eh, ono velmi často vlastně každý rok se zabýváme tím, jaké různé eh, zkreslené zprávy proudí na různé strany, například v případě Ajaxu. Nebo například eh, otázka nefungujícího systému v Bulharsku a Portugalsku, e, jiných programů nefungujících v Německu už několik let, jinak jsou to například strukturní fondy ve Španělsku a Itálii, které nefungují už nějakých deset let. Doufejme, že se nám to tento rok konečně podaří dostat do ruky a e, zajistit, aby to fungovalo. Ptáme se také seme saby, sebe sami, co znamená vlastně odpovědnost na této úrovni. To znamená, jak moc manipulovatelní jsou politici v komisi, to znamená, jak moc lze manipulovat s komisaři, protože oni mají tu pravomoc rozdělovat peníze. Eh, generální ředitelé Eh, jsou v podstatě vítězové těch všech reform, které provádíme. Já doufám, že eh, prostřednictvím tohoto vyjasnění se zlepší i situace mezi komisaři a jejich generálními řediteli. Například pan Verheugen byl eh, v komisi celých deset let a jako jediný toto téma tematizoval. Žádný jiný komisář se tímto nezabýval. Jsme velmi rádi, pane Ferhojgene, že jste tady. Jsme rádi, že vás můžeme opět přivítat v našem středu eh, k eh, přislyšení na takto důležité téma. Toto slyšení eh, nemá být jaksi fórem, kde budeme pojmenovávat hlavní vyníky, spíše se chceme zaměřit na to, co můžeme zlepšit, co můžeme dělat jinak v Evropské unii. Teď se už vlastně dostávám ke třetímu tématu. Jsou to v podstatě základy jednotlivých správních oddělení. Eh, právní základ eh, v Evropské unii nám neuděluje jednotný systém zprávy, v podstatě naopak agentury mají eh, suverénní pravomoci, a podnikají tak vel, často velmi zábavná rozhodnutí a velmi důležitá rozhodnutí a často to závisí na konkrétních odpo, e, e, odpovědných osobách. Nicméně e, jakýkoliv takovýto rozhodovací proces musí být dohledatelný a tím pádem bych ráda vyzvala potom, aby se něco změnilo, aby se stal dohledatelnějším, abychom mohli všechno dohledat ke konkrétním osobám a ráda bych poprosila vás, pane komisaře, abyste se zaměřil na to, jakou formou bychom tohoto nejlépe nejlépe dosáhli. Například právní průpravou pomocných pracovníků eh, v komisi, eh, nebo například, abyste se zabýval tím, jak lze rozumně využívat nejlépe čas na rozhodování, jakou kontrolu kvality potřebujeme a tak dále. Já jsem se v minulých dvou týdnech zabývala tím, že jsem podnikala slyšení různých podniků, které jsou závislé na regulačních agenturách, které v podstatě vůbec nemají žádnou možnost nechat si přeskoumat právní rozhodnutí zaměstnanců komise na žádné jiné instanci. Eh, je to samozřejmě velký úkol, ale měli bychom se jim zabývat, protože není nepodstatný. E, další bod, který je tak trošku na okraji, ale je velmi důležitý. Demokratická Evropa potřebuje parlamentní základ pro materiální plnění i ze strany komisařů, ale v Evropské unii vlastně nemáme e, jako máme na národní úrovni zákon o ministrech, zákon o komisařích a to je chyba. E, proto je zde určitě poptávka po tom, aby se předělal kodex chování, etický kodex pro komisaře, to je něco, co bychom také chtěli dostat na pořad jednání. Ehm, materiální stránka práce komisařů je pevně zakotvena v nařízení rady, posledně to bylo pozměněno v roce 2012. Přímo volený parlament by pak na tomto místě měl pokládat jako více otázek, než v současnosti pokládá. Eh, v roce 2007 pan Sebastiány před eh, radou pro personál o tomto tématu přesně hovořil. A to je velmi dobře. Eh, chci také přivítat vlastně předem Husejna Kasima, který bude hovořit eh, po videokonferenci. A eh, potom Štefana Bekra, který bude hovořit o roli středního managementu. Proběhla eh, kromě toho také studie rozpočtového výboru ze strany SAD o decentralizaci a jejich možnostech. Eh, rádi bychom přeskoumali všechny možnosti, které nám komise v tomto ohledu poskytne. Eh, doufáme, kolegové z komise, že nám i vy představíte některé zajímavé věci. Pak je zde také otázka, jakým způsobem vůbec bude probíhat rozhodovací proces a jakým způsobem se budou sekretariáty podílet na tom prismatu decentralizovaných versus centralizovaných veřejných agentur. E, všechny vás zde, kolegové, vítám, těším se na vaše příspěvky. Pane předsedo, tolik tedy na úvod a e, předávám slovo zpět vám. Děkuji. E, děkuji. Spravodajce máme velmi naplněný program a proto bych navrhl abychom rovnou začali. Je samozřejmě vždycky zajímavé, když my jako rozhodovací orgán máme pracovat s nějakými vědeckými studiemi. Je to velmi napínavé, objevují se zde různé eh, napínavé otázky a tak dále. Musíme zohledňovat jednotlivé národní aspekty a tak podobně. Takže eh, já teď rád předám slovo eh, panu komisaři Gintru Verheugenovi. Název jeho, jeho projevu je Komisař a administrativa, rozpočet a i jeho implementace. Kdo má poslední slovo? Komisař nebo byrokraci? Pane Ferhojgene, máte slovo. Eh, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, eh, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Velmi rád jsem k vám opět přicházím, eh, protože jsem s Evropským parlamentem spolupracoval deset let, které jsem si velmi, velmi užil. A to nejde říct o všech, v, o všech našich institucích. Já se často ptám, proč eh, jsem na takovéto akce zván já, třeba například konkrétně dnes. Toto téma je totiž tématem, kterým jsem se zabýval v celém svém politickém životě, to znamená, jak zajistit primát politiků protože zde máme státní a byrokratický aparát, který se stále zvětšuje. A my musíme zajistit, že on nebude politiky manipulovat, že je nebude kontrolovat a tak dále. Eh, já jsem se k tomuto tématu dostal ne prostřednictvím toho, že bych hledal nějaké vzrušení nebo něco takového. Já jsem se k němu dostal zcela přirozeně eh, v rámci mé politické kariéry. Bylo to vlastně v průběhu eh, sedmi let, kdy jsem eh, byl účasten jedné z nejdůležitějších vlád v Německu. A když byste se mě zeptali na jednotlivá stádia mého politického života, eh, kde jsem se toho nejvíc naučil, tak by to nebylo jako ministr, nebylo by to jako státní tajemník, nebylo by to jako komisař, nebylo by to ani jako předseda Bundestagu, Nejvíce jsem se toho naučil a největší vliv jsem měl v těch sedmi letech, kdy jsem ministrovi eh, mohl říkat, eh, respektive jsem ho mohl informovat o různých problémech nebo neproblémech, eh, mohl jsem ho informovat o různých dalších věcech a musel jsem za to vzít sám odpovědnost. A to je přesně ta otázka, o které chci dnes mluvit. Problém politické kontroly nad státním aparátem to není problém specifický pro Evropskou komisi. Ten problém je všude. A když se, s tím, když se tímto přesto musíme zabývat na tomto místě, tak je to proto, že eh, komise není Eh, politický aparát jako každý jiný, má specifickou historii a eh, tato historie zadává vzniku určitých problémů strukturních, které jinde nevidíme. Takže otázka je, jak můžeme zajistit, že politická vůle parlamentu, rady a komise se bude projevovat i na každodenní úrovni v práci jednotlivých služeb. Eh, nečekejte ode mě prosím žádná snadná řešení, protože souhra mezi politickým vedením a zprávou komise eh, nefunguje podle principu ano, pane ministře, v uvozovkách, ačkoliv i takové případy tady máme. Eh, není to, to ten politik jako loutka, který visí zanitky na prstech vysokých státních úředníků, kteří mu buď něco dovolí nebo ne. Eh, samozřejmě toto je pohled velmi zajímavý, ale není příliš trefný eh, jako popis toho, jak eh, funguje princip řízení v Evropské komisi. Dovolte mi zmínit několik důvodů. Jeden z nich je ten, že Evropská komise v sobě spojuje kontinuitu a diskontinuitu. Komise podle smluv se vlastně každých pět let noví úplně nová žádné kolegium nemá vlastní vládní program, podobně jako máme na národní úrovni. Tím pádem nemůže stanovovat zcela nezávisle své vlastní cíle na pětileté období. Eh, se funguje na bázi velmi rozsáhlého evropského práva. Eh, kromě toho zde máme eh, různé právní návrhy komise předešlé, které se nacházejí v rozhodovacím procesu Rozpočet je vždy také pevně dán sedmiletým finančním plánem. Máme zde určitá očekávání a dlouholeté diskuze v parlamentu, členských státech a v rámci různých skupin eh, eh, angažovaných, angažovaných stran. Takže komise vlastně může všechno a nemůže nic. Žádný dezignovaný člen komise vlastně nemůže vědět všechno. Nemůže všechno znát, eh, je jedno, jak úspěšný a znalý je Eh, nebo zda se účastní nebo neúčastní slyšení v parlamentu. Takováto slyšení samozřejmě rozhodují často o tom, kdo může a nemůže zaujmout určité místo v komisi. Takže co dělá takový budoucí komisař nebo budoucí komisařka? Eh, musí se opírat o radu, o její znalosti a o její zkušenosti, o to kolektivní vědomí. A podobně se musí opírat i o služby komise. E, samozřejmě služby to právo znají, jak se vyvíjí. Velmi často nemají úhel pohledu jednotlivých členských států a znají také názor parlamentu a evropské veřejnosti. Na každého dezignovaného člena komise je to samozřejmě velmi intenzivní fáze spolupráce s budoucími spolupracovníky, ale musí se zaměřit i na ostatní služby služby. Eh, podle mě je tato fáze naprosto rozhodující. Pokud ty služby eh, toho člena komise budou respektovat nebo nebudou, to je velmi důležitá věc. Takže to je ta přípravná fáze a je velmi dobře vidět u jednotlivých spolupracovníků, jak ten budoucí komisář eh, bude efektivní, jak moc se o všechno zajímá, jak moc je schopný řešit složité otázky, zda se ptá na správné věci, zda je týmový hráč a tak dále. Eh, podle mých osobních zkušeností v této oblasti je tato práce velmi dobrá a ze strany služeb je velmi kvalitní na druhou stranu omezuje komisaře v jeho svobodě dělat si, co chce. Ale samozřejmě potřebujeme více, pakliže se chceme stát skutečnou veřejnou zprávou. Bez ohledu na to, jaké velké jsou osobní zkušenosti, zjistí každý velmi záhy, že práce evropského komisaře není srovnatelná s prací na národním ministerstvu v členských státech. Komise jako orgán kolegiální funguje trošku jinak a vždy tak trochu funguje na většině a názoru předsedy a názoru služeb. Na tomto místě lze snad poznamenat, že je poměrně jasné, že v posledních letech vidíme v komisi centralizaci rozhodovacího procesu. Eh, říkáme tomu upstream coordination, takovým technickým názvem. A eh, jak si zopravňuje se to eh, tím, že komise je jinak příliš velký orgán, o čemž dost pochybuji, protože se tím upozadňuje ten kolegiální charakter komise podle mého, podle mého názoru. Ale eh, principiálně, formálně eh, to tak stále je, že to kolegium je stále ten hlavní rozhodovací orgán. Komisař samozřejmě musí zohledňovat i zájmy členských států a zájmy Evropského parlamentu. Eh, v parlamentu to také vůbec není jednoduché, protože eh, jednotlivé národní eh, vlády často nemají ani ve vlastním parlamentu velkou většinu, na kterou se mohou spolehnout, ale musí hledat podporu případ od případu. A lecos tedy nelze zvládnout samostatně často. Zde se otevírá nový prostor pro práci jednotlivých služeb, v nich často rotují šéfové, eh, pracovníci na vedoucích pozicích, každý si pak při, přivádí vlastní jazyk, vlastní zkušenosti, vlastní styl práce a vlastní osobnost. Eh, když jsem byl místo předseda, tak například generální ředitelství zodpovědné za průmysl, eh, tak já jsem je požádal o to, aby mi všechno předkládali v angličtině. Eh, protože předtím se většinou všechno předkládalo ve, ve francouzštině a byl to pro ně velký zmatek, velký, velký úkol. Samozřejmě každá služba eh, velmi rychle pozná, eh, Zda jste člověk, který všechno schválí bez připomínek, nebo zda jste velmi pilný a všechno připomínkujete, zda si návrhy skutečně čtete, a myslím skutečně čtete nebo ne, a ne, neberte to za samozřejmost, dámy a pánové, že si všichni ta svá akta pečlivě přečtou. To vůbec není automatismus. A samozřejmě služby také poznají, zda pracují s někým, kdo má odvahu říkat vlastní názor, nebo zda je to jenom někdo, kdo hledá pohodlný život a e, vlastně se nehodlá nijak angažovat. Já jsem přesvědčen o tom, že e, služby e, pro komisaře, který pracuje dobře, mohou být velmi prospěšné. Jsem přesvědčen o tom, že služby potřebují zpětnou vazbu a že všechno probíhá nejlépe, když ne hned od začátku politiku děláte společně, kolektivně, aby každý věděl, jaké jsou cíle a e, aby každý věděl za, za tým, kterého komisaře vlastně v tu danou chvíli kope. Ale ovšem ani toto není samozřejmé pro všechny, pro všechny e, pracovníky. Já jsem se například musel rozloučit s jedním vedoucím pracovníkem, který byl nepoučený, ignoroval termíny a e, nespolupracoval. Eh, já jsem navrhl tehdy postup podle článku 50. Eh, tehdy se mi to zamítlo, bylo eh, řečeno, že komisař nemůže měnit personální aspekt aspekt jaksi daného ředitelství, nelze propustit někoho, kdo je zkrátka neschopný ale jiní kolegové eh, zase to, to viděli jinak. V jiných generálních ředitelstvích měli podobné problémy a tam ten proces podle článku 50 e, eh, byl schválen. Ovšem toto byl extrémní případ, já nechci říkat, že všichni e, mý pracovníci byli všichni, vždycky spokojeni s mými rozhodnutí, ale e, bylo zkrátka potřeba být spravedlivý pokud se nakonec ukázalo, že politické rozhodnutí bylo správné uznalo se to. Ale velké problémy ležely například v tom, že pracovníci v jednotlivých službách politický problém vlastně vůbec nerozpoznají. A musím říci, že vlastně nemám ponětí, eh, do jaké míry je tento problém rozšířen, ale neustále jsem zažíval tu samou věc eh, Často jsem také upozorňován na to, jak ohromující je, že určité problémy se táhnou léta a léta, nikdo neintervenuje a vůbec nelze pochopit, proč jsou věci tak, jak jsou. Je to proto, že služby ten problém, problém nerozpoznají jako problém politický a nevědí tím pádem, na koho se obrátit, nevědí, koho informovat, například sekretariát komisaře. A já jsem zažil celou řadu takovýchto případů, které se skutečně táhly léta a kdy se nic nerozhodovalo, nic se s nimi nedělalo. Eh, ty chyby se prostě nechaly být, protože ten, kdo tehdy rozhodl, řekl, toto vůbec není politická otázka. A já se trošku obávám, že toto je problém eh, vzhledem ke struktuře komise, který nemá vlastně řešení. Protože ty kabinety jsou teď tak velké, že eh, vlastně každá pracovní jednotka v generálním ředitelství Eh, už vlastně nemůže být ani kontrolována eh, kabinetem. Je to obrovské. Ale toto je veliký problém, eh, tedy že politické otázky se nerozpoznávají jako politické otázky. A to ne z nějaké zlovůle nebo záměrnosti, to tam vůbec není. Ehm, zkrátka ty, ti lidé si myslí, to je něco pro nás, to si vyřešíme sami a tím pádem to nikomu neřeknou. A těch problémů bylo skutečně celá řada, táhly se léta ale dali se pak vyřešit, případně dali by se byly vyřešit jediným telefonickým hovorem s ministrem v dané zemi nebo s jiným kolegou v komisi. Takže to nám ukazuje, jak je důležité, aby generální ředitelé a ředitelé ve službách rozpoznali, co je politická otázka, aby to rozpoznali správně. je jasné, že e, komisaři musí jasně říci, co sami považují za politickou otázku a co ne. E, já mohu pouze na základě svých zkušeností říci, že toto je pouze možné prostřednictvím úzkého a pravidelného kontaktu mezi komisařem a jeho pracovníky v generálním ředitelství. Já jsem slyšel, že Eh, před komisí Prodyho eh, bylo eh, vlastně nebylo vůbec obvykle, že by se komisař setkával se svými generálními řediteli a neměli vlastně vůbec ani taková ta pravidelná týdenní setkání komisaře, ředitelů a generálních ředitelů, což už je teď naprostým automatismem. Dovolte mi říct ještě několik slov ke kultuře Evropské komise. Ona má vlastní institucionální kulturu komise někde vystupuje jinak než jinde, eh, rekrutuje, nabírá velmi mladé a ambiciozní lidi, eh, kteří se chtějí zabývat pouze prací pro komisi, pro komisi tedy pro Brusel. Eh, samozřejmě tito lidé pak tím pádem nemají náležité znalosti o vlastních členských státech a ani o jejich kulturním zázemí ale eh, v komisi mohou hrát dosti důležitou roli. Eh, zároveň se těmto mladým lidem dávají velmi náročná témata, která jsou velmi zásadní pro národní, členy, eh, pro národní členské státy a jejich parlamenty. Ovšem oni pracují za a ve jménu komise. Oni neříkají, já považuji to a to za správné. Oni říkají, komise považuje to a to za správné a nebo například komise toto by nikdy neudělala. Já jsem to, já jsem to slyšel snad tisíckrát. Komise tohle prostě nedělá. Já jsem to slyšel strašně mockrát, zkrátka přístup, ani vteřinu se něčím nebudu zabývat. A to nechápu. Ale pro ně je to samoz, samozřejmé. A samozřejmě je i to, že v komisi se dělá kariéra. A e, tato práce eh, nevede přes politického šéfa, vede přes přímého nadřízeného, to znamená ehm, takový ten, eh, takový ta, taková ta další šprušle na žebříku, aby se tak řeklo. Nejde vůbec o pozice komisařů, jde o police šéfu jejich kabinetu. Takže eh, jsou to často kariéristé, a to vede eh, k velmi úzkým vztahům uvnitř komise. Tam je networking alfou a omegou všeho. Kdo je dobrý networker, tedy kdo dobře navazuje vztahy s ostatními, tomu se tam povede dobře. Samozřejmě každý komisař takovéto lidi potřebuje, ale eh, networking nesmí ovládnout všechno nesmí eh, například vést k tomu, že se vyhýbáme politickému rozhodnutí a obcházíme ho různými zadními cestičkami, protože třeba nějaký známý známého zná lepší řešení. A nakonec, eh, kolegové, eh, musím říci i to, že velmi často dochází v komisi k tomu, že loajální pracovníci některého šéfa poté, co například on odejde do důchodu nebo odejde jinam, odejdou také jinam, protože už nemají zájem v tom daném oddělení dále pracovat, což je škoda. U některých generálních ředitelů například je zde taková kultura, že vlastně komisař se považuje za takové nutné zlo a oni sami se považují za hlavního rozhodovacího člověka v tom daném řetězci. Neříkám, že to dělají všichni, ale dělá jich to dost. Já jsem to zažil například v roce 99 několik týdnů po nastoupení do funkce. Jsem zašil mnoho generálních ředitelů, že vlastně to, co říkali oni, šlo přímo proti tomu, co jsem říkal já a oni mi říkali, eh, co si myslíte, politiku děláme my, generální ředitele. Komisař je tam jenom eh, taková hezká figurka, eh, která je tam jako takový panák. A to se skutečně stalo, dámy a pánové, v roce 1999. Samozřejmě to vedlo k tomu, že jsem, si s nimi, že jsem si s nimi udělal takový velmi dlouhý rozhovor mezi čtyřma očima a pak jsme měli velmi hezký vztah. Ale velmi často Eh, jsem se s tímto přístupem setkal. Odkaď to, odkud to přichází? Ono to přichází od toho takového automatického sebevědomí z doby, kdy komise vlastně byla velmi, velmi mocná. A tito vysocí úředníci byli a často i nadále jsou přesvědčeni o tom, že jsou oni ti jediní, kteří dlouhodobě vedou Evropu, kteří tomu jediný rozumí a kteří jediný to mají v malíčku. Často jsem také zažíval, že eh, v generálních ředitelstvích ehm, se často nic neříká, Ehm, jenom, si, jenom se věci myslejí. Samozřejmě generální ředitel je funkce, která je velmi zodpovědná, protože eh, to člověk odpovědný za celé generální ředitelství musí jednat s politiky, mají rozpočtovou odpovědnost, na to paní Gresle už upozorňovala. Velmi často jsou také klíčoví partneři pro třetí strany. Eh, nic si nenamlouvejme. Ehm, pro vnější svět to znamená, pro ty, kteří spolupracují s komisí, je generální ředitel velmi, velmi důležitá osoba, protože zajišťuje kontinuitu služby a tím pádem mnoho lidí považuje generálního ředitele za velmi důležitého pracovníka a často za důležitějšího než, za, než eh, komisaře. Já osobně si myslím, že to je tak trošku německý, eh, že, že by se tady měl zavést tak trošku německý model vedení těchto institucí. To znamená, že eh, by komisaři měli dostat více možností přímé kontroly a přímého vlivu ehm, jak to navrhl výbor pro vnější politiku. A ještě nakonec dva body na závěr. E, myslím si, že pro tuto zvláštní, konkrétní, specifickou kulturu v komisi je důležité pochopit, že služby v komisi vlastně nedostávají moc pobídek zvenčí. E, národní úředníci jsou zde jenom na čas, a s výjimkou postu v kabinetu vlastně nejsou nikdy na klíčových pozicích a to samozřejmě zužuje jejich pohled na svět. To je zejména patrné, když jde o jednotlivé nároky a konkrétnosti specifičnosti členských států. Jednoznačně to také platí pro eh, sociální problémy a potřeby členských států. Eh, já nepovažuji za souhru náhod, že si komise až tak pozdě všimla, jakou sociální cenu platí členské státy vzhledem ke krizi managementu a dluhové krizi. To vůbec nebylo na jejich obzoru. Jak možná víte, já jsem se svými spolupracovníky v generálním ředitelství se snažil o to, abychom zavedli takovou jaksi praxi v malých a středních podnicích, to dělali snad úplně všichni, aby zažili skutečně každodenní praxi toho, jak vypadá situace pro tyto pracovníky. A mohu vám říci, že mm, skoro všichni byli e, naprosto šokováni. Já si e, vzpomínám na obličej jednoho pracovníka, kterého jsem poslal do pekařství. A on nedoved pochopit, že mistr pekař vstává ve tři ráno, aby stihl upéct rohlíky, protože e, to zkrátka nebylo součástí jeho vnímání reality. Eh, jinak jsou pracovníci komise samozřejmě vysoce motivováni a chtějí se podílet na integraci Evropy. Eh, ovšem i přesto na chodbách komise stále panuje jaksi přesvědčení, že nejlepší je více integrace a více všeho. Takže komise je vždy pro každý eh, krok směrem k integraci. Ovšem eh, dnes už eh, tento přístup není přiměřený. Máme zde různé iniciativy, například lepší iniciativu implementace práva, která se vnímá jako politická priorita, implementována zmenší, zvenčí. Pracovníci se angažují mm, velmi aktivně a teď se hovoří o tom takzvaném smart regulation, inteligentní řízení, ale mezi tím to celé tak jak si usíná. E, komisi nejde pouze o pravidla, jde jí o jednotná pravidla, stejná pravidla. Toho je celá řada příkladů, e, které ukazují, že je nutné jak si zavést nový způsob myšlení do každodenní práce komise. A tedy eh, to je hlavně to myšlení v tom smyslu, že občas je lepší flexibilita než harmonizace. A teď nehovořím pouze o pravidlech o vnitřní trh, ale o celé řadě jiných možných eh, předpisů. A poslední bod, který chci zmínit, je kultura co do nakládání s chybami. Myslím si, že eh, vlastně, když hovoříme s delegacemi, jezdíme do členských státech o rozpočtu a tak dále, eh, vždy může docházet k chybám. A k tomuto musí být otevřenost a tolerance. Nelze chyby zakrývat eh, a nelze komisi ani vinit z chyb eh, jiných. Když členské státy neumí nakládat s přidělenými penězi, musí komise jednat, ale často se označuje za vyníka právě ona já jsem například eh, to vzpomenout těch nesmyslných projektů, které chtěli čerpat Němci ze strukturních fondů. Ovšem tento přístup bohužel však panoval, panoval po většinu ehm, mé práce zde. Eh, velmi často jsme naráželi na zdi, když jsme chtěli, když jsme chtěli více flexibility a tak dále a tak podobně nebo eh, například, eh, například případ REACH, což je nej, nejkomplexnější eh, legislativa, kterou jsme zde dělali. Všichni to věděli, všichni to věděli ještě než ten proces začal, ale přesto zde nebyla jaksi politická vůle jasně říci, kde byly chyby a říci, jak je opravit. A potom musela být tím pádem revize Ríče. Eh, samozřejmě to je něco, co můžete komisařům opakovat do nekonečna. Je potřeba zangažovat všechny pracovníky služeb do procesu politického myšlení, do toho politického světa eh, kolegia komisařů. To je naprosto zásadní věc. Eh, k tomu ještě jedna technická poznámka. V Prodyho komisi jsem seděl ve stejné budově jako e, generální ředitelství. On, e, generální ředitel seděl vedle mě v kanceláři, on stačilo zaklepat na stěnu a on ke mně přišel. My už jsme byli tak domluveni. E, v Barozově komisi, v té, v té, v které jsem byl, často trvalo víc než týden, než jsem dostal termín na schůzku s generálním ředitelem. Buď byl na cestě on někde, nebo já, nebo on byl někde na schůzi a tak dále to rozhodnutí koncentrovat komisaře odděleně od jejich služeb eh, považuji za zásadní chybu. A mohu je důrazně doporučit, že bychom se touto otázkou měli ještě jednou zabývat. Eh, Pakliže chceme politickou kontrolu ve službách komise, tak nesmíme zapomínat na prostorovou vzdálenost obou těchto složek. A už úplně nakonec mohu říci, že vždy závisí na lidech, eh, kteří jsou na jednotlivých funkcích v komisi. Zda je ten, osob, ten člověk schopný politicky někoho vést nebo ne, pokud má tyto politické vůči schopnosti, dokáže se prosadit, dokáže zajistit, že ta politika bude prováděna tak, jak má být a tak podobně. A kdo vlastně kdo se vnímá jako součást politického světa, nebo kdo se vnímá naopak jako špička pouze toho světa státní zprávy. A ten druhý případ vlastně e, tam nebude existovat možnost provádět politické vedení, politickou kontrolu takto velmi důležitých e, témat. Tak to je vše. Děkuji vám za pozornost. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar Děkuji mnohokrát, pane komisaři, za nesmírně zajímavou přednášku. Hovořil jste o celé řadě zkušeností. Později budeme mít příležitost pro diskusi, ale v tuto chvíli bych rád postoupil dál s naším programem. Předal bych slovo dalším řečníkovi, panu komisaři Ševčoviči. A Název vaší přednášky jsou náklady spojené s decentralizací. Zda je zde jasná hranice mezi politikou a managementem. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat za laskavé pozvání, že mohu pohovořit tak zajímavému tématu a chtěl bych také poděkovat paní Gressler a váženému kolegovi panu Kinterovi Frohogenovi za vynikající úvod. Díky tomu mohu rozšířit svoji prezentaci a zmínit se o tématech, které uvedli. Protože když hovoříme o decentralizaci, tak eh, máme na paměti celou řadu prvků. Paní Gresslerová hovořila o celé řadě regulatorních agentur, které nabývají na počtu během posledních deseti let k tomu se dostanu ke konci své prezentace, a pochopitelně vytvoření výkonných agentur, jak navrhl Evropský účetní dvůr, ty pomáhají naplňovat naše programy mnohem efektivněji a rychleji. Pochopitelně také vytvoření administrativních útvarů v rámci komise, které poskytují služby také jiným institucím, například platebním úředníkům, nejrůznějším eh, pracovníkům v oblasti infrastruktury, jak v Bruselu, tak v Lucemburku. A ještě bych doplnil k tomu, co říkala paní Graslerová a pan Freugen. Decentralizace od těch centrálních služeb k individuálním službám v rámci všech generálních ředitelství, ať už je to eh, generální ředitel, ale také ředitele eh, v jiných útvarech na komise a věřím, že se to týká i jiných evropských institucí. Chtěl bych také podpořit to, co říkal Ginter, když hovořil o národních eh, státních zprávách Evropské unii. Uvidíte, že většina mých eh, názorů byla připravena před tímto zasedáním, takže už to bylo vytištěno v té brožurce Evropského parlamentu, takže všechny ty myšlenky najdete tam. Takže pokud mohu, rád bych si především vyslechl také doporučení vašeho výboru paní Kreslerové. Budeme takto spontánnější a budeme moci zareagovat na jiné otázky a body, které zazněly v předešlé prezentaci. První otázka. Jakým způsobem komise funguje? Jaké instituce, jaké orgány představuje? Tady vidíte celou řadu paralel s tím, které zmínil pan Frohojgen. Musíme pamatovat především na to, že když komise přijímá rozhodnutí v Evropské unii, tak se řídí především interakcí mezi institucemi, radou, komisí a pochopitelně velice důležitým hráčem je také Evropský parlament. Takže to není ten klasický vztah, který můžete najít v jednotlivých členských státech kde máte dominující vztahy demokratických procesů, kde máte vztah mezi většinou a menšinou v Evropském parlamentu. Další důležitý prvek je ten, že komise rozhoduje eh, prostřednictvím kolegia, musíme najít konsenzus v rámci našich institucí a musíme přistupovat k velice specifickým konkrétním tématům a musíme pamatovat na rozhodnutí kolegia. Také musíme pamatovat na dlouhodobé plánování, dlouhodobá rozhodnutí, která jsou přijata v Evropské unii a tato rozhodnutí jsou také závazná pro následné komise. Evropský parlament eh, velice intenzivně vyjednává eh, o finančním dlouhodobém rámci, je to rozpočet na sedm let, doufám, že se doberete ke konci tohoto vyjednávání, je to rozpočet do roku 2020 a potom ta následná komise, která začne fungovat příští rok, tak bude muset respektovat veškerá rozhodnutí, veškeré stropy předem. To bude rozhodnuto a tato rozhodnutí musí být respektována budoucí komisí výkonnými složkami. Potom máme specifické rysy, máme Evropskou unii 28 členských států a rozhodnutí musí být přijatelná pro všechny členy. Takže z tohoto důvodu bych chtěl říci, že Komise a Evropská unie je struktura sui generis. Velice unikátní a musíme být opatrní, když srovnáváme tuto strukturu s národními strukturami. Neustále probíhá diskuse, jakým nejlepším způsobem může administrativa fungovat, jak zajistit nejlepší fungování v rámci byrokracie, administrativy, abychom se dobrali k implementaci jednotlivých rozhodnutí. Ale Mám na paměti jednak svoji zkušenost komise, ale i z národních orgánů. Když se podíváme na úroveň vyššího vedení, tak eh, ten bychom neměli mít změny, které by neustále vyvolávaly velké změny právě v těchto složkách řízení. V celé řadě členských států to právě vede ke ztrátě eh, odbornosti, určité paměti a manažeři často potřebují hodně času, aby pochopili svoji odpovědnost. A když se podíváte na úroveň Evropské unie, tak eh, si musíme také uvědomit to, že nesmíme vytvářet situace, které by vedly eh, k tomu, že by došlo k prosazování nějakých národních zájmů v určitých politikách. Eh, musíme se podívat také na národní geografické zastoupení, eh, rovnoměrné rozložení a víme, že všichni velice bedlivě sledují, zda právě tyto národní zájmy jsou velice dobře zohledněny ve složení evropských institucí. Pokud trochu sledujete eh, také proces eh, zpráv specifických pro jednotlivé země, které vydáváme každý rok a já mám to potěšení je prezentovat také v parlamentu, tak eh, bych chtěl pohovořit o novém prvku, který se tam objevuje. To je doporučení, které se týká kapacit. Kapacit národních zpráv, protože je patrné v celé řadě členských států, že se jedná o administrativní kapacity, které jsou jedním z důvodů, proč strukturální reformy neprobíhají tak, jak by měly, proč také nemáme dostatečnou kvalitu. A především vy právě trváte na implementaci evropského práva a proto dochází k určitému pokulhávání jak z časového, ale kvalitativního hlediska. Takže doporučujeme často těmto členským státům, aby byly nesmírně opatrné, co se týče ztráty pracovníků v státní správě, aby byli skuteční profesionálové, efektivní ve své práci, protože věříme, že v 21. století řízení, zpráva eh, je nesmírně sofistikovaným procesem a musíte mít eh, vysoce kvalifikované pracovníky, kteří to budou zajišťovat. Jak eh, zúraznil Ginter, máme tady určité napětí mezi politickou úrovní a managementem. Máme napětí mezi zprávou a státní zprávou, ale pochopitelně takovéto napětí máme i v Evropské komisi. Generální ředitelé jsou často zkušení lidé silné osobnosti, prošli eh, obtížnou kariérou, Eh, jak z osobního, tak pracovního eh, hlediska, takže jsou to silné osobnosti a to je důvod, proč potřebují také silné komisaře. Musí eh, neustále konzultovat různé věci, musí zajišťovat jejich politiku a pochopitelně ta cesta evropské legislativy musí být uvedena v praxi co možná nejrychleji. Mohu vás zajistit, je to, ujistit je to právě komisař, který je takovým tím koučem, který to vše řídí. A pokud ta kolegium má být větší, má být více odpovědností, jsme svědky toho, že došlo eh, k rozšíření těchto odpovědností, především v rámci evropského semestru a evropského řízení, tak eh, musíme podporovat také prezidenta v jeho rozhodnutích a také se musíme uvědomovat, že navrhnutá nařízení musí mít také šanci podpory ze strany Evropského parlamentu, protože nechceme přicházet s návrhy, kdy víme, že není šance, aby prošly. Nechceme mrhat vaším časem, nechceme, nechceme mrhat eh, časem členských států, chceme dospět ke konkrétním uh, výsledkům, takže chceme prosazovat něco, co může projít kolegiem, co bude schváleno Evropským parlamentem a přijato členskými státy. A to je něco, co je nesmírně důležité především eh, v tomto dynamickém čase, kdy musíme přijímat rychle určitá rozhodnutí. Otázka zaměstnanců v komisi. Máme různé přístupy, různé názory na to, jak vybíráme naše pracovníky a jak jsou složeni. Průměrný věk těch, kteří přicházejí do řad komise, je 35 let. To znamená, velná většina pracovníků v komisi už přichází s určitými pracovními zkušenostmi z předešlého působení a snad potvrdíte, že studie Eh, Evropské komise eh, to složení pracovníků je dost různorodé. Eh, k překvapení celé řady lidí to nejsou právníci, kteří by představovali největší část pracovníků. Jsou to ekonomové a asi vás překvapí, že tou největší druhou skupinou, co se týče váhy a početnosti v Evropské komisi, jsou vědci. A právníci jsou až na třetím místě. Takže vidíme ohromné změny, co se týče také zastoupení ze strany pohlaví. Během posledních 13 let eh, v roce 2000 jsme měli 26 zaměstnanců, to byly ženy, a dnes ženy představují většinu pracovnic Evropské komisy. A to 50-30 Je to také díky panu Verheugenovi, protože byl komisařem pro rozšíření a teď máme ne 15, ale 28 členských států, které jsou zastoupeny v evropských institucích. Tím vším chci říct, eh, že možná ten dojem, že eh, komise je takový uzavřený systém administrativy a nedává možnost eh, externímu světu a nepřijímá žádné jiné nové proudy, to je chybné. Mohu vám říci pomocí systému, kde máte postupné změny těch nejvyšších úředníků. Pouze v takových systémech můžete zajistit eh, postupnou změnu, která se bude přizpůsobovat nové realitě. A to je proces, který probíhá v komisi posledních 15 let. Jedním z problémů, a o tom se zmínil i Ginter, je to, jak si uchovat eh, úzký vztah eh, s vaším domovem, s hlavním městem, s vašimi městy, abyste věděli, co se děje v reálném světě a jakým způsobem naše rozhodnutí ovlivňuje život lidí v terénu. Takže jsem podpůrcem toho, abychom zachovali tyto úzké vztahy, abychom věděli, co se děje v jednotlivých členských státech, protože si myslím, že evropská administrativa musí zohledňovat právě tuto evropskou realitu. A snažíme se řešit například interní mobilitu. To je jedním z problémů, které komise eh, řešila celou řadu let. Máme takový přístup jednotlivých filtrů. Eh, když někdo připraví určitý dokument, tak se to musí poslat dál. Eh, potom se propracuje návrh, když už je to téměř dopracované, tak je to připravené k určitému kompromisu. A nyní díky novým odpovědnostem ekonomického řízení jsme zavedli nový systém. Mnohem více využíváme Pracovní skupin v rámci jednotlivých eh, DG, které spolu spolupracují. Jsou to ad hoc skupiny, které se snaží najít určitá řešení, eh, která budou nejlépe vyhovovat stávající situaci a takovýmto způsobem budou bojovat eh, proti tomu myšlení nebo těm postupům, které byly předem naplánované. Dále chceme od nich získávat také určité odborné posudky. Jsou přístupy eh, jsou také v Evropské komisi. Máme více než tisíc takovýchto vyslaných eh, odborníků. Eh, většinou pracují na dočasnou smlouvu a čas od času děláme externí nábor pracovníků, když máme pocit, že externí odbornost je velice důležitá. Teď se dívám na pana Sebastiányho, protože jsme k tomuto tématu měli celou řadu diskusí, čili zástupce odboru. Další prvek, který bych rád zmínil a požádal o podporu, protože vím, že to budete řešit také ve vašem výboru, je to iniciativa, kterou jsem přijal z hlediska krátkodobé mobility mezi Evropskou komisí a národní administrativou. A to je přesně ten samý důvod, proč Ginter posílal své pracovníky do terénu, aby se podívali, jak to tam funguje. Máme pochopitelně střed zájmu, eh, kodex eh, chování, eh, můžete mít různé stáže v soukromých podnicích, ale o co nám především jde, chceme zajistit výměnu s národními vládami. Proč? Myslíme si, že je někdy nesmírně nezbytné, nutné, aby naši pracovníci věděli, jak to funguje například v nějakém malém členském státě, že není úplně snadné zavádět nesmírně složitou legislativu, kterou jsme přijali. Jak tedy fungují malé administrativy? Jak se potýkají s evropskou legislativou a rozhodováním? Chtěl bych mít také dobře fungující síť, kontaktní síť těchto pracovníků, Eh, a uvědomění si, že to je náš společný projekt, že to děláme všichni dohromady a legislativa, kterou přijímáme, schvalujeme, uvádíme v platnost, eh, opět bude lepší, pokud bude implementována náležitě námi všemi dohromady. Dále, velice často, když se bavíme o velikosti komise, tak eh, slýcháváte nebo čtete v novinách, že to je ohromná byrokracie, máte tam příliš mnoho pracovníků. Komise v tuto chvíli má 30 tisíc zaměstnanců. Pochopitelně, s čím to pak chcete srovnávat, ale nemáme nějaké dokonalé srovnání, takže nebudu přestírat, že mé srovnání je dokonalé. Když se podíváme na to, jak funguje například eh, Stockholm a Městská rada. Velikost eh, administrativy je 40 tisíc eh, zaměstnanců. A můžete mi říct, že možná ve Štokholmu dělají jinou práci, jiné úkoly, mají různé jiné funkce, ale je to jedno město a my máme jeden kontinent a máme podobná města, jako je Štokholm, kde máte 500 milionů lidí. Takže můžete pamatovat nebo brát v potaz i toto určité srovnání, když berete v potaz velikost komise. Když se podíváme na srovnání mezi jednotlivými ministerstvy a generálními ředitelstvími v komisi, tak můžete učinit celou řadu srovnání. Já vás nechci obtěžovat přílišnými čísly, ale když se podíváte na DG Move Evropské komise, tak tam máte 500 zaměstnanců. To je doprava. A když se podíváte na oddělení, takovéto oddělení pro dopravu ve Velké Británii, tak mají 1600 zaměstnanců, eh, pardon, 160 zaměstnanců a když se podíváte na celou Británii, tak je to 50 tisíc, eh, tak eh, pochopitelně to nemohu srovnávat se všemi administrativami, ale když se podíváme na ekonomickou oblast, tak komise bude mít více pravomocí a to se zvýší, až bude přijata legislativa. Když to srovnáváme například eh, s Německem, s ministerstvem financí, tak tam mají 1800 zaměstnanců. Pokud eh, vememe eh, například v potaz ECFIN, rozpočet, daně, tak ty mají 1500 zaměstnanců dohromady. Co tím chci říct? Tyto nové úkoly, které komise získává, také musíme fungovat eh, eh, ve 24 jazycích, musíme fungovat eh, v různých zemích, v různých regionech, v různých oblastech. Myslím si, že celková velikost Evropské komise není vůbec přílišná. Nicméně máme stále možnosti jednotlivých úspor a k tomu se za chvíličku dostanu. Další otázku, kterou změnila paní Gressler i pan Frohogen, bylo to, že máme politickou úroveň, také počet eh, komisařů a také dotaz, který dostáváme od tisku a národních parlamentů. Co všichni děláte? Eh, je vás příliš mnoho komisařů, měl by se počet snížit. Co je velice důležité říci, ovšem je to, že se musíte podívat na politickou úroveň komise, jak je malá. Nemáme žádné eh, náměstky, zástupce, tajemníky. Politické zastoupení komise je samotný komisař a pokud chcete vést diskusi ve vašem výboru a chcete mít politického zástupce, pokud řešíte nějaké citlivé otázky, tak chceme mít generálního tajemníka. A jsem si jist, že, že se dostaví. Když se podíváte na národní parlamenty, pokud je mít eh, slyšení o těch jednotlivých citlivých eh, legislativách, které jsou specifické pro jejich zemi, tak eh, vždycky chtějí vidět komisaře. Když jdete na radu ministrů, tak nebudu hovořit s nikým jiným než s komisařem. Potom máte národní povinnosti, mezinárodní partnery, samity a tak dále. Mohu vám jenom říct, že se nenudíme. Musíme zajišťovat politickou reprezentaci instituce. Jednak se spolu zákonodárci, ale také s mezinárodními partnery. A potom máte politické řízení jednotlivých generálních ředitelství v rámci komise. Takže pokud to srovnáváte s, s tradičními strukturami v národních státech, tam máte ministra, náměstka, tajemníky a tak dále, tak si spočtěte, kolik jich je a velice často byste byli překvapeni. Když se podíváme na účinnost, opět zde bych chtěl poděkovat vašemu výboru za velice úzkou spolupráci, za důležitý vstup do celého procesu. Díky vaší práci a díky vaší neúnavnosti eh, tyto Screeningové zprávy poukazují na viny právě i v těchto oblastech. Víte, že jsme ukončili vyjednávání o e, nových e, pracovních podmínkách, které vstoupí v platnost 1. ledna příští rok. Budeme tam mít pětiprocentní škrty, co se týče také pracovních hodin, budou provedeny změny a tím zajistíme 2 miliardy euro, když to srovnáme eh, s kinokovými eh, reformami, to bylo 8 miliard. Takže tyto škrty nebyly snadné, zahájili jsme to v loňském roce, nebudu vám ani říkat, kolik kávy jsem vypil eh, se svými kolegy, abychom zajistili patřičnou rovnováhu v našem následném postupu. Ale vycházíme v našich rozhodnutích právě z toho screeningu. Velice pečlivě eh, zvažujeme režijní náklady, provozní náklady, také pracovní zátěž celé komise. A já jsem tady zavedla takovou novinku. Každá nová zpráva, která má takovéto krátké shrnutí, eh, kde máte ta důležitá čísla, jsou rozdána přímo mnou před eh, tím, než zasedá kolegium a rozdávám to komisařům. A slyšel jsem také velice zajímavé poznámky ze strany generálních ředitelů, co se týče počtu lidí, eh, kteří jdou na dovolenou, kolik máme eh, volných pracovních míst. A já si myslím, že to je dobře, protože máme prostor zlepšit eh, naše fungování, můžeme zlepšit účinnost a podle mého názoru je to velice důležitý nástroj do budoucnosti, protože co se stane po prvním lednu? Budeme mít generální ředitelství, která v průběhu pěti let mohou přijít o 10 svých zaměstnanců, protože 5 je v rámci škrtů a 5 bude Eh, v takové skupině, kde bude stanovena nová priorita, bude to oblast eh, obchodu, hospodářství, nový přístup k hospodářské soutěži, takže tento proces bude velice bolestivý, nicméně budeme mít přesná čísla, která získáme díky právě procesu screeningu. Dále máte dodatečné oblasti, kde se můžete vést lépe. O tom jsem zmínila také pane Gresslerová. Jak můžeme zjednodušit naši práci, lépe zpravovat a řídit naši práci, jak využít lépe nové technologie a začínáme s racionalizací IT. To je nesmírně složité. Eh, Já jsem do Bílého domu, eh, hovořil jsem eh, s hlavním představitelem, který má na starosti IT v Bílém domě a dospěli jsme k závěru, že máme úplně stejné problémy IT, je naprosto nevyhnutelné a Každé oddělení v jeho případě a v mém případě každé generální ředitelství se snaží vyvinout své nejlepší možnosti, svá nejlepší řešení, systémy, takže máme nejrůznější typy eh, systému a teď vidíme omezení rozpočtu. Je patrné, že máme omezení v počtu pracovníků a musíme zjednodušit jednotlivé procesy a zajistit mnohem lepší kontrolu, než tomu bylo v minulosti. Zároveň také nabízíme eh, služby eh, generální ředitelství pro personalistiku. Měli jsme setkání s našimi pracovníky z tohoto oddělení a tedy s vyššími představiteli. Když se bavíme o centralizaci, tak zcela jistě musíme zajistit určitou rovnováhu. Především, když se nabízí eh, takové ty společné služby, například personalistika, informační technologie, které umožňují snižovat eh, režijní náklady a eh, mohou také zajistit eh, hlavní úkoly v naší komisi. A to není možné dělat z centra, ale můžete zajistit dobrou koordinaci a v takovém případě v Evropské komisi můžete zajistit skutečně tak doslova podnikové řízení, které bude mít podpůrné služby, které budou k dispozici celé instituce a zajistí její lepší fungování. Pokud ještě mohu pokračovat, tak eh, bych vás eh, požádal o podporu eh, pro regulatorní agentury, protože na tom pracujeme s paní Gresslerovou, ale také s ostatními kolegy z Evropského parlamentu už celou řadu let, doslova let, a musíme se dohodnout na horizontálním přístupu, jakým způsobem řídit regulatorní agentury, aby fungovaly lépe. A nyní máme 49 agentur, 32 je regulatorního typu, jsou to decentralizované orgány, hovoříme eh, o rozpočtech, milionech eh, euro, máme tisíce pracovníků a myslím si, že je dobré mít správnou zprávu, správné řízení, horizontálně schválené postupy. A daří se nám. Pochopitelně se snažíme implementovat eh, tyto odsouhlasené zásady od prvního dne. A začali jsme vyjednávat eh, důležitou legislativu, jednalo se o agenturu CIPOL, Eh, v Velké Británii. Já jsem navrhla, aby došlo k fúzi CEPOLu a Interpolu, protože dochází k vyškolení policejních eh, pracovníků a eh, budou hned spolupracovat s Interpolem. Britská vláda také jasně řekla, že jsou ochotni spustit takovouto agenturu a já jsem viděl jasný příklad, že se nám podaří do roku 2020 ušetřit 50 milionů. Můžeme také využít Eh, pracovníky z administrativy eh, pro plnění důležitých úkolů. Říkala jsem si, to bude ten dobrý příklad do budoucnosti pro naše regulatorní agentury. Co se stalo? Nikdo, ani jeden členský stát a musím říct, že i odpovědný eh, výbor Evropského parlamentu podpořil tuto fúzi. Takže bohužel se tento nápad nezrealizuje a Často musím říct, že stejná ministerstva, stejné členské státy, které neustále kritizují komise a říkají, musíte šetřit, tak mají úplně opačný názor, když se bavíme o Europolu a Cepolu. Takže když se bavíme o těchto otázkách, tak prosím, pomožte mi a pokračujte v daných diskusích o této otázce, protože pokud chceme prosadit tento učebnicový příklad, abychom zajistili určitý pokrok i v případě jiných regulatorních agentur, tak by to bylo velice prospěšné. Pochopitelně teď se vracím k tomu původnímu názvu vašeho slyšení komise jako administrátor nebo správce rozpočtu. Já jsem skutečně přesvědčen, a je to také díky skvělé práci vašeho výboru, že máme správné postupy, kontroly, a ty zajišťují, aby rozpočet byl naplňován v souladu s pravidly rozumným, efektivním způsobem. I když někdy se zdá, že věnujeme více času formální schodě, než k reálným výsledkům a přínosům pro naše občany a pro naše země. E, ta rovnováha to je neustále výzva, je to také výsledek určité neustále spolupráce mezi komisí, vámi a také s účetním dvorem. To je také důležité, protože pouze tato úzká interakce nám umožní, abychom vysílali velice silný signál. Pokud eh, se připravujeme pro, eh, na volby eh, do Evropského parlamentu, musíme jasně říci, že rozpočet je pod kontrolou, je dobře využit, 95 tohoto rozpočtu se vrací vlastně do regionů občanům, nezůstává v Bruselu nebo v Lucemburku, zajišťuje nový růst, nová pracovní místa a je to velice důležitá investice, důležitý nástroj a snažíme se udělat vše, co je v našich silách, abychom investovali naše finanční prostředky také eh, s určitými dobrými kontrolami. Děkuji eh, za pozvání a těším se na vaše dotazy. Děkuji, pane místo předsedo. Teď jsme si vyslechli dva opravdu přední řečníky, kteří mají dlouhodobé zkušenosti a pohled z hlediska komise. Díval jsem se na hodinky, máme sklus, ale měli bychom využít této příležitosti. Takže teď dám slovo poslancům. Prosím, kladíte jen velmi krátké otázky, aby to bylo tak do dvou minut. Nejdříve paní Gresle, potom kolega Belčitis a další. Děkuji vám za velmi zajímavé názory a za schrnutí toho, co se všechno podniklo a dosáhlo za poslední roky. Eh, mně tak připadá, že vlastně zatím eh, jeden důležitý hráč se nezměnil a to je generální sekretariát. To je takové to chození kolem horké kaše. A musíme si říct, jaký vliv tento generální sekretariát má na komisaře a na všechno ostatní. O tom byste jistě mohli celé hodiny povídat. Já bych o tom taky mohla podívat. Já to sbírám, tyto příběhy ostatně. Ale například, co dělá generální sekretariát při písemných otázkách na poslance, například to omezení na maximálně 25 řádků a já si říkám celou dobu, proč si komisář eh, vlastně nechá takovéto omezení nadiktovat. Takže otázka na vás, proč to tak je. Ano, děkuji. Já bych navrhl, že sebereme eh, více dotazů a pak odpovíme eh, na jednou. Dále, Sigmantas? Ačiū, gerimas pirmininkė. No, natūralu, kad dvi minutės, kadangi čia yra klausimas. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, samozřejmě dvě minuty nestačí, já jsem měl připravenou celou řadu poznámek. Eh, chci poděkovat paní Gresle, eh, protože toto slyšení je velmi zajímavé a po čtyřech letech ve funkci je, myslím, zcela na místě. No ale když mám jenom ty dvě minuty, tak řeknu tolik. My máme vlastní zkušenosti z práce zde v parlamentu, někteří mají zkušenosti i z práce v radě. A tím pádem můžeme říci, mohu já říci, že není možné tvrdit, že by role evropského komisaře plněna tak, jak by měla vypadat. Vlastně máme různá opatření, mechanismus stabilizace, lepší koordinace politiky. A já si myslím, že role komisaře by vlastně měla být nově definována, nebo respektive měl by tam proběhnout nový proces koncepce této role. A pak také souhlasím s paní Gressle eh, co do role a vlivu generálního sekretariátu. Já si myslím, že eh, to jistě uzná i sám pan eh, komisař, který eh, samozřejmě je odpovědný za vlastní práci a každý komisař by měl být odpovědný za vlastní práci. Měli bychom tedy ještě přeskoumat, jak funguje systém generálních sekretariátů a generálních ředitelství a jak funguje. Vezmete-li si generálního ředitele, Eh, kterého třeba nemůžete po určitou dobu nahradit, protože to tak má ve smlouvě, a každoročně mu roste přitom plat, tak je to problém. Eh, děkuji eh, také panu Ferhojgenovi za jeho příspěvek. Já si myslím, že eh, komisaři by měli mít ostatně daleko větší pravomoci, aby mohli jasně eh, jak si ukazovat na to, poukazovat na to, co se děje v jednotlivých ředitelstvích uvnitř komise. Myslím si, že do budoucna bude důležité přesně zkoumat činnost každého komisaře a každého generálního ředitelství, a to zde v parlamentu. A budeme muset také hodnotit tak, abychom my, poslanci, mohli jasně zhodnotit, do jaké míry se třeba danému komisaři daří plnit úkoly, které si přece vzal. A pokud jde o národní vlády, eh, samozřejmě i ty rozhodují v kolegiu, i tam se hlasuje, když jsou o něco spory. A e, pak většina hlasů rozhodne o tom, co bude vlastně rozhodnuto. No, já už budu končit, e, protože času je málo, ale snad to nejdůležitější, e, co jsem chtěl říct, je, že musíme předělat koncepci tohoto sledování zodpovědnosti tak, abychom se mohli vyhnout takovým případům, jako byl Olaf do budoucna. Děkuji vám. Děkuji vám. E, Paul Rybik jako další. E, děkuji vám mnohokrát. My v, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu se zajímáme hlavně o to, jak, prová, jak probíhá kontrola každodenní práce v komisaři, jak vypadá vztah komisaře a generálního ředitele, e, jaký má vliv komisař na rozdělování prostředků a dále, jak probíhá kontrola a prověřování eh, ze strany členských států, eh, tedy že to, co se dohodne v třístraném jednání, se pak také provádí. Jak vypadá kontrola ze strany národních ministerstev financí v, připrovádění rozpočtu? Děkuji vám. Děkujeme vám. Eh, tak, to je všechno. Eh, Zigmanda si ještě si vypni mikrofon. Prima. A teď tedy jdeme na odpovědi. Kdo začne? Pan Ferhojgen. Děkuji vám. Eh, dovolte mi odpovědět na otázku paní Gresle, protože to je zásadní otázka. Eh, práce komise se za poslední dobu eh, velmi změnila. Jednotliví komisaři například viděli své úkoly v tom, že například se zohledňuje otázka kolegiality v rozhodování. To znamená, pracovalo se velmi formální. Eh, jiní byli naopak političtější. Nebo například v Barozově týmu tady už to je vyloženě politizovaný generální sekretariát. A ten je v první řadě vlastně takovou exekutivní, eh, exekutivním odvětvím předsedy, protože eh, zajišťuje, že přání předsedy budou všude jasně známá a vlastně se kontroluje, jestli se plní. To znamená, eh, ty směrnice toho předsedy jsou plněny. To je tedy první věc. To může souviset s určitým eh, osobním eh, nasměrováním generálního sekretariátu, může to být i strukturní. A pak je tady ještě ta druhá role generálního sekretariátu, a tedy ten stále větší, eh, ten stále větší úkol koordinace, vzhledem k tomu, že se rozšiřují úkoly Evropské komise, rozšiřují se její pravomoci a vůbec probíhá rozšiřování Evropské unie jako takové. A co je zajímavé, komise jako taková eh, eh, má tuto otázku koordinace interní politiky velmi nerada. Ona se jí nerada zabývá. Já jsem eh, s panem Prodym a s panem Barosem na toto téma dlouze diskutoval a v otázce, jak se zajistí, že takto velká komise s různými důležitými úkoly a oblastmi bude provádět koherentní politiku. To byla ta otázka, kterou jsme se zabývali. A já nevím, když se podívám třeba na svého německého následníka, tak pana Ettingera, Eh, ten je zodpovědný za energetiku. Tak když se podíváte na to dopodrobna, tak vidíte, že za energii je zodpovědný komisař pro eh, výzkum, klima, ehm, eh, prvnější obchod, ekonomiku a tak dále a tak dále. A vlastně nikdo nemá koordinační funkci. Nikdo. V rámci komise. V rámci komise nemáme nikoho, kdo by koordinoval a tato koordinace spočívá na generálním sekretariátu. A to je velmi, velmi důležitý úkol, protože to je přesně ta rovina, na které se zajišťuje i politická soudržnost. A mohu říci paní Gresle, že většina rozhodnutí komise probíhá bez politické angažovanosti komise. Ale jinak to být ani nemůže, protože to jsou tisíce rozhodnutí každý rok. Eh, každý rok dostanete takovouto hromadu eh, různých eh, žádostí o procedury a tak dále, ale žádný člen komise si je nikdy nečetl. Jestli si to myslíte, že se na ně třeba někdo podíval, tak to se pletete. Protože jsou to opravdu tisíce formálních rozhodnutí, která probíhají bez i bez toho nejmenšího zásahu politické úrovně. Uh, Eh, takže to, ten úkol soudržnosti koherence má na starosti generální sekretariát a to je vysvětlení toho, proč je ten generální sekretariát tak silný a tak důležitý. A eh, co máme v této oblasti dělat? No, já jsem pro, a to už je stará známá písnička, Eh, já si myslím, že bychom se té komise jako jednoho úřadu měli vzdát. Ona pochází z minulosti a byla dobře opodstatněná, ale v mezidobí máme velmi dobré důvody zavést principy jiné. Principy plné politické odpovědnosti a administrativní odpovědnosti. A tím jsem vlastně odpověděl i panu Balčitinovi. Teď k panu, eh, panu Rubigovi to mohu odpovědět jenom na tu první část. Ta eh, druhá část na to nemám zkušenosti, ale vliv, na, vliv komise na rozdělení prostředků nula. Velmi jednoduché. Jako komisař nemáte ani ten nejmenší vliv na výzvy, na distribuci prostředků, ani nic podobného. Pane Rubikovi, já jsem, eh, pane Rubiku, já jsem za to upřímně řečeno vděčný. Eh, samozřejmě o tom se můžeme pobavit i později mezi čtyřma očima, eh, například ehm, v jakých případech jsem dostával různé žádosti šéfů vlád, kde chtěli všechno možné, chtěli konkrétní prováděcí rozhodnutí pro rozpočet a tak dále. A upřímně já byl skutečně velmi rád, když jsem mi mohl do telefonu říct, víte co, to já nemůžu. Já jsem jim nechtěl říct, to já nechci, ale mohl jsem jim říct, to já nemůžu, takže se mi to vlastně skvěle hodilo. Takže díky bohu to jsem nemohl. Takže vliv na, ten, na tento poli je absolutně nulový ta rozhodovací pravomoc je plně v rukou generálních ředitelů, kteří to také nemají úplně nutně rádi. Já vím od svých generálních ředitelů, že pro ně bylo dosti složité eh, takto rozhodovat, protože za to už je potom osobní odpovědnost samozřejmě a oni ji neradí přijímali. A eh, ta odpovědnost často vede k tomu, že vás někdo eh, jak si může Eh, osočit z toho, že právě vy jste ta odpovědná osoba a musíte nést důsledky. Takže v této oblasti je komise eh, asi organizovaná lépe než většina státních zpráv, které znám, protože eh, určitý politický vliv na rozdělení rozpočtu zde není možný. My, kteří máme zkušenosti z politiky, to jistě považujeme za pokrok. Děkujeme, pane Ferhojgene. Pan Ševčevič. Uh, Děkuji za vaše otázky. Jak říkal Ginter, rozšíření, ale také posílené pravomoci vyplývající z Lisabonské smlouvy zde určitě sehrály svou roli, to je jasné. A pravda je také, že širší kompetence a zodpovědnosti Evropské komise vedou k tomu, že potřebujeme silnější centrum koordinace, protože chceme mít koherentní politiky, aby nějaký návrh eh, z generálního ředitelství pro energetiku nebyl v rozporu s generálním ředitelstvím eh, pro klima, nebo aby generální ředitelství pro doporučení specifická pro země nebyl v rozporu s generálním ředitelstvím pro zemědělství. Takže ta koordinace se musí provádět už od časných stadií, už od samých počátků návrhu, aby ty politiky byly v souladu jedna s druhou. Pokud jde o generálního tajemníka, a šéfy kabinetu, tak eh, diskuse, které se v tomto smyslu vedou, jsou eh, velmi složité, snaží se zúžit rozdíly a připravit kolegium tak, aby komisaři měli debatu nebo debatu o přijetí kompromisu anebo orientační rozpravu o tom, jakým způsobem utvářet naše politiky do budoucna. Generální tajemník také předseda zasedání generálních ředitelů tedy generální tajemnice, kde informuje generální ředitele o závěrech eh, kolegia a o nových eh, politických úkolech do budoucna. Já jsem s tímto orgánem navázal velmi úzký vztah, alespoň jednou za tři, čtyři měsíce se sejdu s generálními řediteli a poskytnu jim zpětnou vazbu, informaci o tom, jak se komise dívá na spolupráci s generálními řediteli. Podle mě je to vždy velmi užitečné. Pokud jde o písemné otázky, a toto je jedna z věcí, kterou se snažíme s paní Gressle vyřešit pro Evropský parlament, ale je to také velmi relevantní otázka ve vztahu k národním parlamentům, protože je zde požadavek na vyšší kvalitu, větší rychlost, více podrobností v těchto odpovědích a my se snažíme najít způsob, jak toto všechno splnit, protože letos, pokud ty mé výhledy nejsou zcela mylné, tak dostaneme třináct tisíc otázek z Evropského parlamentu. Možná váš výbor bude mít přehled o tom, kolik stojí jedna parlamentní otázka, práce úředníků, překladatelů a tak dále. A v komisi také hodně lidí na těchto otázkách parlamentu pracuje, takže určitě to není žádný pocit eh, určitým byrokratickým způsobem pořešit ty vaše otázky. Pokud je to citlivá otázka, tak eh, to určitě bývá delší než těch 25 eh, řádek na odpověď. A naši úředníci mají určitá vodítka pro to, jaký je běžný formát na odpověď. Pokud jde o otázky národních parlamentů, tak tam jsme museli zavést nový systém, protože teď máme politický dialog, pak máme ověření subsidiarity podle žluté karty, tam musíte být velmi přesní, pokud jde o různé lhuty, protože je to legislativní postup, takže musíme vytvořit nový systém, abychom se ujistili, že sledujeme všechny otázky, že odpovídáme včas a že neustále zlepšujeme kvalitu. Ale abych byl upřímný, Spotřebovává to hodně zdrojů komise a musíme najít způsob, jak to dělat efektivněji. Takže vítám tu diskusi, jak řešit otázky z Evropského parlamentu. Nevím, co by bylo nejlepším receptem. Možná můžeme hledat možná řešení, která se používají například v Bundestagu, nebo určitý limit pro otázky nebo určité rozdělení podle politických frakcí, nebo jakoukoliv jinou metodu, která povede k tomu, že ty otázky, které jsou jasně předkládány za účelem zvýšit statistiky, aby byly vyfiltrovány ze systému, aby ty dobré otázky, důležité politické otázky dostaly odpovídající prostor v našem systému, abychom mohli lépe odpovídat na tyto otázky. Pan Balčitis hovořil o roli komise například v evropském mechanismu stability a ve všech otázkách eurozóny a to je velmi důležitá citlivá otázka. I zde jsme se poučili, že nemůžeme najít řešení na báze systému společenství a podleháme tomu pokušení použít mezivládní přístup a pozvat venkovní partnery do toho našeho vlastního systému vytváření politik a to často vyvolává spoustu problémů a nejvíce tím vždycky utrpí Evropská unie, evropský projekt a celý ten, veškerý ten negativismus se často neprávem obrátí vůči Evropské komisi, takže zde se musíme srovnat s realitou, s krizí je třeba přijímat rozhodnutí velmi, velmi rychle a já doufám, že to bude poučení do budoucna. Jak můžeme zlepšit prostředí komisi? V budoucnosti by bylo dobré, kdyby skupina komisařů spolu už jej spolupracovala, když jsem zastupovala komisi na Radě pro všeobecné záležitosti, kde se hovořilo o EAS, tak eh, tam jsme také diskutovali o tom, jak eh, často by se měli komisaři scházet, jak eh, by se měli lépe koordinovat, jak využívat všechny nástroje, které máme pro zahraniční politiku. To jsou věci, které souvisejí s naší globální agendou, obchodní agendou s definicí priorit pro budoucnost pro Evropskou komisi. A pokud jde o koordinaci a spolupráci generálních ředitelství a jejich eh, aktivity a rozpočtové záležitosti, to byla otázka pana Robega. Komise se musí přizpůsobit nové roli a novým rozpočtovým otázkám, novým rozpočtovým úkolům, které dostala po velkém rozšíření a navýšení rozpočtu jako kdyby ministerstvo spravedlnosti, které bylo zodpovědné za legislativu, najednou dostalo spoustu zodpovědností za rozpočet, za spoustu peněz. Takže vidíme, že se zde musíme přizpůsobit, jsou zde nové tedy role, zvýšená úloha Evropského účetního dvora i náš vnitřní audit, který má zajistit, že se s tím s tou zodpovědností za ten velký rozpočet srovnáme. Takže ve většině případu U dalších komisařů také sleduji, že se alespoň jednou týdně scházejí s generálními řediteli a oni musí prezentovat zprávy o naplňování rozpočtu, jakým způsobem to probíhá, zda tam jsou nějaké problémy. A také máme velmi dobře zavedený systém interních kontrol, interních auditů, máme i výbor pro interní audit, kterému předsedá komisař Šemeta, ale všichni komisaři a generální ředitele zodpovědní za určité části rozpočtu se pravidelně scházejí. Ten denní provoz, denní plnění rozpočtu a osobní zodpovědnost, to tedy je na generálních ředitelích, kteří jsou si toho velmi dobře vědomi a dělají vše pro to, aby ten rozpočet byl naplňován správně a bez chyb. Děkuji. Tak dobrá, děkuji vám eh, oběma eh, panům komisařům za jejich příspěvky a eh, teď tedy, pravda, toto téma trvalo dosti dlouho, ale jsou to věci, které jsme s vámi chtěli prodiskutovat. Já bych navrhl na příště, že bychom teď ty čtyři přednášky vzali dohromady ono je v podstatě politiky zcela nemožné jak, jakkoliv krotit eh, v řečnické době, ale vědci jsou na to zvyklí, takže já aspoň doufám, že se nám to trošku podaří dodržet. Eh, děkujeme ještě jednou místo předsedovi komise panu Ševčevičovi a panu komisaři Ferhojgenovi. Samozřejmě, eh, pokud budete chtít zůstat, budete vítáni, pokud máte jiné povinnosti, neurazíte nás, když odejdete. Děkuji, že jste přišli. You have to leave No, I will, I will, I will stay. Can I yeah. sit somewhere? You, you can sit down can there, but you here. can stay you can, here if you like. You can stay here. Yeah, okay. Ja, dann darf ich als äh, nächsten. Tak a jako dalšího řečníka tedy Herrn Stefan Becker. Zde vítám pana Stefana Beckera ze Špajerské univerzity bude hovořit o roli středního managementu a e, generálních ředitelů. Eh, pakliže jste připraven, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být co nejstručnější a omezit se na 10 minut. Nejdříve chci říct, že jsem opravdu rád, že zde mohu eh, prezentovat eh, své zkušenosti ohledně středního managementu a generálních ředitelů. I když my tedy se díváme na Evropskou komisi zvnějšku, tak se jedná o vnitřní záležitosti komise, jak generální ředitele přistupují k takovým otázkám, jako je zodpovědnost, efektivita a tak dále. My vycházíme z různých výzkumných programů v Evropské komisi z uplynulých let a další informace najdete ve svých složkách, pokud o to máte zájem. My tedy předložíme pět návrhů, které zachycují ty nejdůležitější věci, které se týkají středního managementu a komise. První teze je, že administrativní reformy se někdy nepodaří tak, jak se plánováno, plánovalo, že vždycky jsou tam nějaké nežádoucí dopady. Komise od roku 2000 prochází důležitými reformami, jsou eh, někdy rozdrobené, takže administrativa by se měla modernizovat a bylo tam tedy strategické plánování, personální politika. Pokud jde o střední management, tak tam šlo hlavně o posílení vlastní iniciativy. A otázka je, zda toho bylo dosaženo. Je třeba zjistit, eh, jak se tyto reformy potkaly s podporou. Eh, střední management byl k těmto reformám eh, tedy velmi rezervovaný, nicméně rychle se s tím vyrovnali, pokud to tedy srovnáme s národními reformami. Ta přijatelnost to je jen jedna věc. Když jsou tyto reformy implementovány, tak ne vždycky přinesou všechno to, za jakým účelem byly přijaty. V komisi vidíme, že velká většina toho středního managementu teď má velkou administrativní zátěž. Decentralizace jde ruku v ruce s velkou zodpovědností. Klíčová otázka je, zda je to v rovnováze a podle našich dat tomu tak opravdu není, protože generální ředitelé a Vedoucí pracovníci říkají, že se zvýšila byrokracie, důležitější ovšem je, že mnozí říkají, že některé z těch eh, nových povinností jsou pouze formální, takže to nemá velký dopad na jejich denní práci. Ale Teď bych tedy rád eh, prodiskutoval některé věci do detailu. Nejdříve se podíváme na roli vedoucích pracovníků, vedoucích oddělení. Když posuzujeme jejich eh, roli, musíme se podívat na to, co dělali předtím V těchto službách eh, vedoucí oddělení byli především zodpovědní za rozvoj politik, byli klíčovými aktéry v této věci, protože byli tedy dostatečně blízko skutečnému politickému obsahu a byli dost vysoko na to, aby mohli koordinovat mezi službami. V uplynulých letech pozorujeme, že střední management byl konfrontován s čím dál většími manažerskými úkoly, především pokud jde o personální management. Na jedné straně to znamená, že mají více pravomocí vůči svým podřízením, ale mnozí mají pocit, že je to příliš zaměstnává. Pokud to srovnáte s generálními řediteli a administrátory, tak eh, právě vedoucí oddělení nesou váhu těchto reform. Píšou své zprávy a plní své povinnosti, ale pozorujeme zde určité odcizení mezi formální roli, kterou musí hrát a jejich vlastním chápání této role, protože oni pořád mají pocit, že jsou zodpovědní za tu tvorbu politik. A musíme se podívat na to, jak to vypadá pro komisi jako takovou, tento rozvoj, protože ten rozvoj a vývoj politik je čím dál více spochybňován v současné době. Pokud jde o generální ředitele a decentralizaci a co to pro ně znamená, tak eh, paní Gresle už o tom hovořila, protože v uplynulém desetiletí dostali spoustu nástrojů k tomu, aby mohli řídit eh, svá oddělení více nezávisle, mají tedy své plány a také větší finanční a svobodu, takže jsou teď flexibilnější při poskytování politických vstupů a přidělování zdrojů. To je tedy ta formální část. V praxi ovšem vidíme, a myslím si, že to už říkali pan Verheugen, že nemají nutně pocit, eh, že mají dostatek pravomocí, anebo nejsou s těmi pravomocemi ještě dostatečně obeznámeni. Často si stěžují na velkou byrokratickou zátěž a mají pocit, že často dělají věci, které nemají žádný smysl, ale prostě je dělat musí. Mají také pocit, že musí poskytovat příliš mnoho informací a zpráv ve smyslu reportingu myslí, že to zašlo už příliš daleko. A pokud jde o finanční management, tak eh, to už také říkal pan Verheugen. Většina generálních ředitelů má pocit, že to zašlo příliš daleko, protože jsou si dobře vědomi rizik, to je dobře samozřejmě, ale také říkají, že mnozí z nich eh, se chtějí vyhýbat všem rizikům, rizikům obecně a pokud jedním z cílem reform bylo posílit vlastní iniciativu, tak si myslím, že bychom mohli říct, že toto není dobrá zpráva. Takže pokud jde o formální kompetence, tak eh, ti manažeři by měli být v podstatě vítězové té reformy, ale v praxi to funguje trochu jinak. Další téma, o kterém se diskutuje, jsou samozřejmě vztahy mezi politickou a administrativní úrovní mezi komisařem a generálním ředitelem. To už zde zaznělo, slyšeli jsme, že často mají velký vliv a naše údaje ukazují, že to tak může být, ale ne vždycky tomu tak je, protože zde vidíme, že vysocí úředníci nepracují proti politické úrovni, že mají pocit, že ty jejich služby jsou zde proto, aby je podpořili. A souvisí to i s tím, co zde říkal pan Verheugen. Často záleží na komisaři jako takovém, jak on nebo ona vnímá svou roli. Někteří tedy mají pravidelný dialog se svým generálním ředitelstvím, jiní naopak jsou pasivní a čekají. A vysoký management je tedy, má tedy více pravomocí, nicméně podléhá to tedy rozhodnutí komisaře, takže Jde, to tak, jde vlastně o takové implicitní delegování těchto pravomocí. Obecně musím říci, že je zde velká nespokojenost eh, ohledně interakce administrativní a politické úrovně, nicméně já bych řekl, že to je do určité míry normální. Podívejme se na státy, na vnitrostátní úroveň. Stejnou otázku si můžeme položit ohledně koordinace mezi jednotlivými službami, to jsme zde také slyšeli. Obecně se ví, že ta komise je příliš rozdrobená a že zde chybí dostatečná koordinace mezi jednotlivými službami. Naše údaje to potvrzují. Jsou zde dvě důležitá konstatování. Vysoký management se na koordinaci v, v rámci svého oddělení dívá jako na efektivní. A i koordinace mezi jednotlivými odděleními jim nepřijde tak kritická, jak se někdy zdá. Druhá otázka je, že jsme nenašli žádné důkazy o tom, že by generální ředitelé Eh, pracovali proti zájmům jiných institucí, jsou si vědomi zájmu jiných institucí, vědí, že koordinace je důležitá, takže zde není nějaké, nějak, nejsou zde nějaké vedlejší úmysly, jak se zde uvádělo. Na základě těchto zjištění navrhujeme následující kroky, alespoň tedy k úvaze. Všechny nástroje zavedené v průběhu reform by měly být proskoumány v praxi, zda skutečně přinášejí kýžené výsledky, zda se nejedná pouze o zbytečnou administrativu. Potom je třeba odlehčit těm středním a vysokým manažerům, protože mají pocit, že jsou pod příliš velkým tlakem a nemohou se věnovat vývoji politik. Třetí věc je, že vysocí manažeři nesou velkou zodpovědnost, pokud jde o finanční management, mají pocit, že to zašlo příliš eh, daleko a že riziko je zdáš příliš rozšířené. Za čtvrté, vztah mezi politickou a administrativní úrovní musí být ještě vyjasněn. Může to být tedy uh, problematické, může to být také méně formální a dále. Koordinace mezi službami, ta si také vyžaduje zlepšení, i když tedy není tak špatná, jak si někteří myslí, ale rozhodně určité zlepšení by si to zasloužilo. Takže to jsou naše hlavní zjištění a já se mám samozřejmě k dispozici, pokud máte nějaké otázky. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Bekre, za velice dobrou prezentaci a nyní bych rád předal slovo panu Sebastianovi, který je předsedou výboru pro pracovníky, zaměstnance. Název jeho prezentace je Decentralizace, co decentralizace přinesla z hlediska zaměstnanců, jaké má výhody a nedostatky. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat komisi výboru pro kontrolu rozpočtu, eh, která ehm, mě pozvala. Paní Greslová zmínila, že tady byl před několika lety. Eh, vlastně generální ředitelé nebyli ti, kteří jedině měli prospěch eh, z této reformy. Ten seznam byl dlouhý a chtěl bych vás upozornit, nechci hovořit pouze o určité bilanci, která probíhá asi 15 let, ale chtěl bych říct si také, co bylo uděláno v průběhu času, abychom vyřešili situace, a co jsme udělali spolu. Takže, co se týče daného tématu, tak eh, nemohu eh, zapomenout také na poděkování, poděkování eh, výboru pro kontrolu rozpočtu, že jste byli velice kritičtí, ale také konstruktivní v rámci vyjednávání pro zajištění reformy a dospěli jsme k závěru nebo k výsledku, který může být kritizován, ale zcela jistě Eh, zajistil, zajistil eh, patřičnou reformu, takže bychom chtěli poděkovat těm, kteří byli na počátku vyjednávání. Takže podporujeme veškeré eh, změny, které byly zavedeny. Především je to boj proti vlastně zlepšení kredibility nebo důvěryhodnosti zprávy. A původ dané reformy nebyl analýzou možná účinnosti, jak zlepšit eh, účinnost, ale spíše se jednalo o přístup, jak eh, zajistit eh, odpovědnost, ale ne možná accountability, čili zodpovídání se někomu. Takže bylo téměř nemožné vše zvládnout v začátku, takže ano, byla tady určitá feudální logika toho myšlení, jak to bylo předem naplánované a všichni jsme odpovědní pouze za sebe, ale nikdo nebral v potaz, že je zodpovědný za celou instituci. Takže během posledního slyšení se pamatuji, že jsme hovořili s panem Kločenem, který byl ředitelem administrativy, který odpověděl na poznámku paní Gresorové, kdy říkal, že v podstatě v rámci komise bylo téměř nemožné, že komise by byla považována za jednu instituci a také říkal, že by chtěl koordinovat eh, webmástra, centralizace webmástra, čili určitá koordinace a centralizace IT služeb by byla provedena. Myslím si, že eh, to je prospěšné a také to proběhlo eh, v duchu dobré spolupráce. Když se podíváme na krizi eh, komise, eh, kde asi byla velká krize, tam eh, byla oblast vědy a výzkumu. Otázkou, jak řešit tu situaci, bylo lepší koordinace. Ale bohužel to nebyla ta správná odpověď. Tyto změny přístupu také mají určitý dotaz na vnímání každého zaměstnance podstatě máme otázku určité lojality, identifikace s institucí, ti, kteří se rozhodnou pro toto zaměstnání, tak eh, v podstatě musí naplňovat velice restriktivní pravidla, ale máme eh, na mysli především tu určitou lojalitu a musíme také naplňovat to, chce, to co chce pro nás náš nadřízený. Takže nechci hovořit o nějaké karikatuře, že to je někdo, kdo rozhoduje o všem, ale v podstatě je logické, že chceme naplňovat to, co se po nás chce. Je zde také evidentní ztráta vnímání jednoty této instituce zvenku. Občané už eh, neuznávají identitu jedné instituce, protože zde vidí celou řadu různých obrazů. Spor mezi panem Ferhogem a jeho generálním ředitelem eh, byl o tom, kdo tedy je zodpovědný. Oba dva byli přesvědčeni, že musí odolávat eh, centrálním pravomocem, spíše než tedy centrálnímu sekretariátu. Takže je to takové odmítnutí společných pravidel a to vede k velkému plítvání zdroji a ztrátě efektivity. Všechno, co se udělalo od našeho posledního setkání, je skutečně tak negativní, nedošlo k nějakému uvědomění. Je zjevné, že decentralizace, pokud jde o agentury, výkonné agentury a regulační agentury, byly výsledkem stejné úvahy. Zbavíme se úkolů především těch, které jsou problematické, abychom nebyli zodpovědní, pokud dojde k nějakému problému. Především pokud jde o peníze, pokud jde o vás. Já si vzpomínám, že s panem Kalasem jsem se setkal s personálem agentur a on jim říkal, já jsem si jist, že dříve či později vás budu muset hájit před Kokobu, protože jeden z vašich ředitelů si koupí nějaké drahé služební auto. A vzhledem k tomu, že jsem to já, kdo, na to, kdo za to bude odpovídat, tak já dohlédnu, aby se to nestalo a budu zde proto, abych vám pomohl, vám, zástupcům personálu. Při této operaci dohledu a kontroly od té doby se toho udělalo opravdu hodně. Já nebudu parodovat nějakého úředníka, který si připisuje uh, zásluhy své instituce, ale musím uznat, že ta reforma statutu byla skutečně dobrá, protože tam se zavedla mnohem jasnější pravidla pro personál agentur. Zavádí se zde harmonizace těchto pravidel a registr výkonných pravidel, aby se tím ukončila různá aplikace těchto pravidel. Skutečně zde máme pocit, že komise pochopila, že to, že se chce zbavit eh, těchto orgánů, jako kdyby nebyly její součástí, to je špatné a je třeba znovu začít centralizovat přijímání této zodpovědnosti. Jsem zde také proto, abych vám řekl další dobrou zprávu. Nevím, jestli je už čas, možná je to trochu předčasné, ale například eh, v oblasti výzkumu, kde jsme zažili vytvoření výkonné agentury, která fungovala velmi nezávisle, alespoň tedy na začátku, tak eh, tam máme návrh rozhodnutí komise pana Ševčeviče a pana Levandovského, který navazuje na velmi pozitivní myšlenky pro stav, například zavedení pěti centrálních služeb. Eh, tím se vlastně ukončí ta různá právní interpretace různých, nebo tedy stejných pravidel Eh, audit, eh, IT, šíření informací, to všechno bude mít tedy centrální řízení. Je to program výzkumu, má to být tedy přínosné eh, pro příjemce, takže nemůžeme zde mít různé výklady. První otázka, která je mě položena, je, proč jedno generální ředitelství dělá opak než jiné generální ředitelství, tak eh, jaký může být výsledek? A ještě lépe. Navrhuje se vytvoření steering committee, kde by byly jednotlivé služby zastoupeny a toto steering committee, řídící výbor, přijímá rozhodnutí většinou. To je opravdu úplná změna přístupu a já doufám, že tento návrh bude realizován, protože pokud jde o mě, tak to jde rozhodně dobrým směrem. To je třeba vzít v úvahu, pokud jde o komisi, o roli komise. Pokud jde o regulační agentury, tak tam nám úplně chyběla koordinace. Pokud jde o přítomnost eh, komisařů, zástupců komise, velmi často jsme viděli velké odborníky v těchto agenturách, kteří neměli žádné pravomoci nebo vůbec nevěděli, jakým způsobem se řídí administrativa a personál. To je tedy chyba generálního ředitelství. Teď už je to vyřešeno, protože komise by měla koordinovat svou přítomnost v těchto agenturách a často se o tom hovoří především a ve výkonných agenturách, protože oni tam mají vlastně pravomoc nebo tedy právo VETA a to je třeba využít, aby se zastavila rozhodnutí, která někdy jsou příliš rychle přijímána personálem, kteří vůbec neví, jakým způsobem by to mělo fungovat, ta veřejná funkce, a snaží se je prosadit. Takže to jsou signály, které podle mě jdou správným směrem a jako zástupce personálu jsem sice kritický, ale sleduji i ty pozitivní vývoje. Jsme zde proto, abychom posílili a podpořili to, co všichni chceme. My chceme sloužit Evropské unii. My nechceme být duševním vlastnictvím nějakého sektoru, nějakého generálního ředitelství spíše než jiného. A proto je nutné lépe si uvědomit jednotu naší instituce a že my jako instituce vám musíme skládat účty, skládat účty občanům a ne se věnovat nějakým drobným sporům, kdo by měl být šéfem nějakého malého ostrovku, který je zcela izolován od zbytku. My se nechceme vrátit do středověku, jsme občany dneška, víme, jaká je cena za litr mléka nebo za kilogram chleba. Víme, že všichni existujeme této instituci a nejen jako jednotlivá osoba. Chceme být hrdí a pracovat pro instituci, která zde vždycky bude proto, aby vám skládala účty a podporovala vás v tom, co děláte, protože většina těch změn, které byly provedeny, vycházela od vás. Chceme být institucí, která bude schopna se sama změnit a ne, abychom se neustále podřizovali nějakým změnám ze strany našich kritiků. Ty kritiky jsou někdy konstruktivní, ale někdy jsou vedeny úplně jinými důvody, než je zlepšení naší instituce a veřejné služby. Ja, merci beaucoup, monsieur Sebastian. Děkuji mnohokrát, pane Sebastiany. A děkujeme vám také za perspektivu e, pracovníků, pracovnic a výboru pro zaměstnance. Vy jste také hovořil o decentralizaci a o tom, zda se prohlubuje nebo naopak ruší. A tím se velmi hezky dostáváme k dalšímu příspěvku eh, Anchrita Ville eh, z Leidenské univerzity. Tady jde o otázky odpovědnosti a také o to, jaká je schopnost parlamentu efektivně eh, dostávat informace a efektivně nějakým způsobem řídit exekutivu. Takže vás vítáme, paní Vile, a prosím vás o váš příspěvek na téma, které jsem tedy teď eh, zmínil, to znamená vhled a kontrola nad exekutivou ze strany parlamentu a technická opatření. A tímto už vám tedy dávám slovo. Doufám, že prezentace vám funguje. Okay. If you like. Mm-hmm. Oh, Mikrofon. Mm-hmm. Uh, uh, you should start the microphone, please. Uh. It's the button out there. Okay, welcome and the floor is yours. Že vás vítám, máte slovo. Můžeme vyřešit eh, ten technický problém? Pokud ne, tak eh, ta PowerPointová prezentace je v té brožurce, takže to můžete udělat i manuálně. Chtěla bych poděkovat za pozvání na toto slyšení. Eh, pochopila jsem to tak, že mým úkolem je zaměřit se na finanční odpovědnost v rámci komise. Pochopila jsem to asi velice zúženě a byla jsem požádána, abych trošku rozšířila tuto perspektivu. Dělám to na základě studie, kterou jsem vydala letos v létě, na základě standardizace, kterou eh, vydala Evropská komise, bylo to vydáno Oxford University Press. Eh, ještě poznámka, mám problémy s hlasivkami, takže se mi trošku chvěje. Eh, zla, eh, takže s ním asi dost emocionálně, ale <laughs> pochopitelně jsem nesmírně poctěna, že jste mě pozvali, ale běžně nemám tak rozechvělý hlas tady kvůli emocím, možná jsem trošku nervózní. Takže první věc, eh, otázka odpovědnosti. Odpovědnost je slovo, které se v poslední době velice používá, především v rámci určitých retorických funkcí, takže předtím, než postoupím dál, chtěla bych udělat krátkou definici. Je důležité, abychom odpovědnost chápali stejně. Uh, Odpovědnost znamená, že musí být zveřejněny informace ze strany úředníků. Úředníci musí vysvětlit, jakým způsobem využívají svoji právní moc a pokud je to nutné, také jakým způsobem platí sankce. Takže tady máme čtyři prvky, které musí být přítomny. Buď pracovník nebo instituce, který se má odpovědnat, má určitou oblast odpovědnosti, za kterou se zodpovídá a existence fóra, kde se řeší odpovědnost, co může být eh, politický, administrativní, finanční orgán, může to být Evropský parlament, čili je tady určitý orgán, kterému se zodpovídáme a je tady také právo eh, toto fórum informovat, eh, dospět k nějakému rozhodnutí, posudku a po případě sankcím. Takže tyto prvky můžeme brát tak jako otázku, kdo je zodpovědný, za co se zodpovídá, komu se zodpovídá a jakým způsobem se zodpovídá. Odpovědnost pochopitelně často znamená, že zaměstnanci mají jednat ve světle této předem stanovené odpovědnosti, ale zaměřuje se na mechanismy, postupy, struktury, kde se také uplatňuje ex post, ex post dohled. Zde vycházím ze studie, která byla vydána. Vidíme celou řadu nových prvků v oblasti odpovědnosti, které byly zohledněny v rámci komise. Jednak máme komisi pro otázku odpovědnosti, to je takový katalyzátor a to znamená, že máme několik interních administrativních reform, které změnily komisi a zároveň vidíme také politickou odpovědnost a určité konkrétní kroky, které jsou zaváděny, což znamená také změnu fungování komise. Nejen administrativní reformy, ale také politické odpovědnosti, čili kroky v oblasti politické odpovědnosti, které byly zavedeny v komisi, což bylo nesmírně důležité pro modernizaci celé struktury odpovědnosti. Vidíte jednak předsednické pravomosti, které byly povýšeny, potom máte politické pokyny, kodex chování, to je interní záležitost. Vidíme, že z interního administrativního hlediska máme také cyklus strategie, plánování, dále nový systém finanční odpovědnosti. To vše jsou hlavní změny, které byly provedeny v komisi na své provozní úrovni. Takže změna těchto odpovědností se omezuje nejen na interní změny, ale také na externí otázky. Mohla bych říci, že Evropský parlament rozšířil své ex ante ex post pravomoci vůči komisi, což je velice důležité také pro standardizace a standardní postupy v komisi. Vidíme také administrativní oblast, eh, jednak účetní dvůr, Evropský ombudsman, OLAF a také nejrůznější transparentní iniciativy. Tyto prvky posílily eh, celý rámec odpovědností. Máme tedy nové struktury, nová pravidla, máme ex post a ex ante podmínky, to je velice důležité pro kontrolu a odpovědnost v rámci komise, což vedlo nejen k modernizaci celého rámce odpovědností, ale také modernizují způsob, jak na politické, tak administrativní úrovni v Evropské komise a jaká je tam vzájemná interakce. Nyní se zaměřím na finanční odpovědnost v rámci komise. Nebudu zacházet do podrobností tohoto diapozitivu. Chtěla bych říci, že finanční odpovědnost není něco, co přichází s jednou reformou, ale většinou je to celý balíček širších reform. V komisi vidíme odpovědnosti ze strany služeb, jednak pomocí kinokovis eh, reformy, došlo k větší decentralizace finančních odpovědností a také odpovědností na úrovni služeb a zlepšilo to také povědomí ze strany generálních ředitelů vyššího vedení, jak lépe finančně řídit své útvary a to je věc, která přichází také v rámci interních auditů, čili určité interní kapacity na úrovni jednotlivých eh, oddělení i komice se zlepšily. Máme tady centrální službu, která poskytuje profesní podporu, opatření, která chtějí eh, také řídit transfer citlivých míst. Co je důležité, máme balíček který je zasazen do mnohem širšího kontextu reform smlouvy a Evropská komise díky tomu bude tedy skutečně výkonným orgánem. Nyní, když posoudíme eh, tu strukturu odpovědnosti v rámci Evropské komise, je mnohem jasnější oproti situaci před deseti lety, kdo je odpovědný a jaké odpovědnosti má ve finančním řízení. Čili zaměstnanci musí být aktivní, musí zajistit ochranu svého oddělení, musí tedy pokrýt finanční rizika a je dán důraz na odpovědnost jednotlivců, generálních ředitelů. Tady vznikají nové pojmy právní odpovědnosti. Musí se také zamyslet nad dopady svých kroků, které jsou spojeny s jejich eh, prací, s jejich výkony. Když se podíváme na tu otázku, jak, máme tady nástroj zprávy výročních eh, činností. Generální ředitel musí informovat management o svých zdrojích, potom máme nejrůznější prohlášení a potom máme takzvaná upozornění která mohou být v těch prohlášeních, tam se mohou udělat určité výhrady a může být poukázáno na nějaké zvýšené riziko. Takže dovolte mi, abych se napila, začínám chraptět. Takže otázka, co? Zde vidíme jasné rozdělení v rámci politických i administrativních odpovědností, což vzešlo eh, z jednotlivých eh, celého toho eh, zasazení těch odpovědností. Jednak máme generální ředitele, kde je jasné, za jaké odpovědnosti, za jaké oblasti se zodpovídají a ty jednotlivé oblasti se vzájemně překrývají, tedy mezi komisaři a generálními řediteli. Takže z tohoto diagramu je patrné, že tam dochází i k určitým překryvům v této oblasti, což je nevyhnutelné, pokud máte výkonné orgány, podobně jako je tomu na národní úrovni. Ale oproti dřívějšímu stavu máme jasné rozlišení a jasné rozdělení různých typů odpovědností v rámci, eh, tady co se týče komisařů, politiků, eh, generálních ředitelů a vyšších úředníků. Zcela bez, chopy, bez pochyby to jasnější rozdělení se týká také silnější úlohy Evropského parlamentu. Jednak eh, z hlediska legislativy, rozpočtových rozhodnutí a to znamená, že komise, komisaři mají politickou odpovědnost, která je pochopitelně spojena v celém řetězci těch delegovaných odpovědností jejich generálních ředitelů. Co je důležité v rámci této standardizace odpovědnosti a celkové architektury, máme nejen nové formy, nové postupy, nové sankce, nové normy, ale zároveň máme také politický parlament, legislativní orgán, který posílil svoji kontrolu nad výkonným orgánem. Takže rozšíření legislativy je zcela klíčovou součástí standardizace Evropské komise, kde se rozděluje politická stránka a administrativní stránka. To dělení začíná být mnohem jasnější. Je také patrné, že zároveň dochází k rozdělení, kdy je tady jasný hierarchický vztah mezi politikou a administrativou. A to je běžný model, protože ve veřejné správě, a když čtete patřičnou literaturu, odkazujeme na Maxa Webra jako na toho, kdo měl jasnou představu o rozdělení práce mezi politikou a administrativou a ve, své, ve svých uvahách píše právě o úlohách jednotlivých aktérů a vidíme, že Evropská komise se dost, čím dál tím více blíží k tomu modelu, který byl definován Weberem. A v tomto modelu Vidíme posílenou úlohu parlamentu jako určitého fóra odpovědností, to znamená, že se nejedná pouze o interní administrativní reformu, která je důležitá pro kapacitu Evropského parlamentu, aby mohl parlament kontrolovat výkonný orgán, ale také jsou to Eh, reformy v rámci nutlivých eh, smluv eh, během posledních let, které posílily kapacitu Evropského parlamentu a zároveň také interní fungování Evropské komise. Vidíme posílenou politickou funkci, jednak je tady úloha předsedy, generálního témníka, také máme politické hlavní směry, a také vidíme otázku odpovědnosti, která e, se takto objevila v komisi. Takže depolitizace zprávy nebo zaměstnanců, to je také cíl e, reformy, je dán větší důraz na profesionální aspekt, e, určitou kodifikaci jednotlivých odpovědností a také postup nabírání nových pracovníků je odpolitizovan nebo de nacionalizován. Nehovoříme o národnostech, ale právě tento proces byl velice důležitý pro depolitizaci té úrovně administrativní složky. A tady máme jasné rozdíly v těch administrativních sférách. Když se podíváme na vztahy mezi politickou a administrativní stránkou, tak bych řekla, že jsou tady jasné tendence jednak separace, rozdělení v rámci odpovědností, rozdělení je také z hlediska nabírání pracovníků na politické úrovni. Komisaři jsou čím dál tím více političtí, také mají politické zkušenosti a naopak ti vyšší úředníci eh, nejsou nějak eh, politici, politicky zapojení. Takže jsou tady jasně stanovené odpovědnosti. Když se podíváme na nábor pracovníků, také tady máme určitá očekávání eh, z hlediska funkcí. Co se očekává od komisaře? To je politická úloha. To jsme zaslechli také v tomto slyšení. A co se očekává od úlohy vyššího úředníka, je to, že je to manažer. Takže oddělení to je jeden trend, v rámci rozdělení no, vztahu mezi administrativou a politikou a dále hierarchické vztahy. Je tady jasná koncepce toho, že eh, politici jsou ti šéfové, kteří vedou a máme dvě různé skupiny. Jednak máme vyšší uh, Eh, zaměstnance, potom máme komisaře, jsou vysoce profesionální a vzájemně se doplňují. Spolupracují spolu. Nicméně v tom konečném důsledku tady také existuje povědomí, že eh, politici, komisaři jsou těmi, kteří tady rozhodují. Takže to je myšlenka hierarchického konceptu. Také Modernizovaná struktura odpovědností znamená, že máme čím dál tím více výkonných pracovníků, národních eh, výkonných zaměstnanců. Já tady nepodporuji myšlenku toho charakteru svý generis. Ten proces, který probíhá v rámci Evropské komise i mimo Evropskou komise, je velice srovnatelný s tím, co se děje na národní úrovni, kdy máme stále více úrovní odpovědnosti, která přinesla výkonný orgán, který se podobá velice národní mm, exekutivě. Když se podíváme na systém finančních odpovědností, tak bych na závěr chtěla uvést, že to, co je zapotřebí, je pochopitelně, tedy ta odpovědnost je stále určitým problémem, my musíme mít eh, vyvážený systém, tedy jak umět zasahovat a jak nést určitou zátěž. Také musíme mít mechanismus absolutoria, který nám pomohl zlepšit transparentnost, úspornost tohoto kontrolního systému. Slyšela jsem slovo zjednodušení. To je také možné řešení. toho, když eh, vidíme tu přílišnou odpovědnost, nebo že ta zátěž té odpovědnosti je příliš velká. Další otázka je organizace více úrovní odpovědnosti. To je ten problém, kdy máte příliš mnoho rukou doslova to může být problém finanční odpovědnosti. Právě to sdílené řízení, odpovědnost komise, to nemůže jít nad rámec úlohy komise, takže to je věc, kdy musíme ještě analyzovat všechny aspekty odpovědnosti. Takže na závěr jsem pozitivní, co se týče vývoje v rámci komise rozdělení politiky, administrativy, vývoj v oblasti odpovědnosti. Ty změny probíhají pomalu, což eh, může být posíleno nejen formálními změnami. Vidíme, že ten proces standardizace změny také otázkou interpretace formálních eh, uspořádání, kdy tu situaci musíte vždy náležitě vyhodnotit. Během posledních eh, deseti let můžeme tedy eh, říci, že došlo k velice pozitivnímu vývoji v oblasti odpovědnosti. Thank you very much, Mrs. and... Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně. A teď poprosíme Husejna Kasima z Univerzity východní Anglie. To bude přenosem videokonference a doufejme, že nám technika neselže. Cost effective weather. Hello, Mr. Kasim. Hello, how are you? Can you hear me okay?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 Děkujeme, eh, pane Kesime. My chápeme, že tam, kde jste vy, je zhruba tak půlnoc, takže vám děkujeme, že jste přesto se zúčastnil tohoto slyšení. Kvalita eh, bohužel jaksi byla zejména akusticky eh, jaksi zaostávající, ale doufám, že kolegové alespoň ty hlavní myšlenky slyšeli. Teď tedy prostor pro diskusy, eh, pakliže jsou otázky nebo, já nevím, struktura. Chce se někdo zeptat na něco přímo pana Kasima? Tím bychom asi začali. No, thanks, a lot. Er, ne? Thanks a lot for, uh, for your, uh, for your speech and for the interesting results. Um,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 Uh, you can still follow the discussion. Perhaps if you want to make an intervention, we come back to you. But I now open the floor for the discussion and the questions uh, to all the other panelists. Mr. Balchitis, you are very long uh, on uh, the list. Taip, uh, ačiū, gerbiamas pirmininkė. Mes šiandieną tikrai turėjome progos uh, daugelį dalykų išklausyti ir pirmiausia turbūt uh, Kvalita zvuku je bohužel taková, že nelze tlumočit. Yeah, thanks. Taip, tai tikrai labai įdomi diskusija ir dar kartą noriu padėkoti, kad atsirado iniciatyva pradėti. E, děkuji vám, pane kolego. Váš příspěvek byl velmi zajímavý, stejně jako všechny ostatní příspěvky. Děkuji za tuto iniciativu. Samozřejmě je žádoucí hovořit o rychle prosaditelných reformách. Pan Sebastiány nám dnes eh, nastínil mnoho velmi zajímavých otázek z oblasti středního managementu. Eh, a bylo také zmíněno, že ten největší problém souvisí s generálními řediteli. V tom smyslu tedy, že generální ředitelství vlastně eh, nemají jasně vymezené kompetence. Tento problém jistě existuje. Byla zde představena také analýza o středním managementu, a závěrem bylo, že zde probíhá nedostačující koordinace. Prostředky se neužívají dostatečně efektivně a e, tento problém by samozřejmě bylo žádoucí i nadále řešit. Paní Vile pak zmínila téma související směrou odpovědnosti a možností zásahu do práce exekutivy a zmínila, jaké problémy se objevují v této oblasti. Je potřeba zdůraznit, že v dnešní době je nastavení těch vyšších úředníků eh, často politizováno. Jak to budeme hodnotit, je samozřejmě jiná otázka, ale musíme uznat, že i instituce jako takové eh, se mohou jen velmi obtížně reformovat. Musíme také uznat, že jde o rovnováhu a kontrolu, která se musí zlepšovat. A proto je potřeba zhodnotit ty nejzásadnější předpoklady reform evropských institucí. Je potřeba, abychom se i my na nich spolupodíleli, abychom zajistili, že reformy uvnitř komise a jejich generálních ředitelství budou probíhat rychleji. Myslím si, že bychom měli stanovit nějaký rámec a stanovit tedy nejzákladnější principy, o které se budeme při provádění těchto reform opírat. Musí samozřejmě také proběhnout přeskum eh, v určitých fázích tohoto procesu, třeba například každé dva roky, kdybychom hodnotili, jakým způsobem reformy postupují. Bude potřeba hodnotit výsledky a pak dále pracovat na základě nich. Děkuji vám. Jako další kolega Sarvama. Um, Děkuji, pane předsedo. Mám otázku pro pana Bekra k jeho velmi zajímavé prezentaci, která se týká role středního managementu a generálních ředitelů. Chtěl bych se zeptat, protože jste se toho dotkl ve svém shrnutí, jak eh, podle vás strukturální reformy ovlivnily míru byrokracie a, co více, efektivitu komise. Obávám se, že pro nás nemáte velmi příznivou odpověď, ale rád bych si vyslechl vaši odpověď, vaši analýzu k těmto dvěma otázkám. A do detailu, co si myslíte, že bychom o tom, u toho měli udělat? Děkuji. Děkuji, kolego Sarvama. Jako další kolegyně Grésle a potom Jean-Pierre Odí. Děkuji, já mám dvě otázky. Eh, jednak na všechny. Eh, co byste nám poradili? Co můžeme udělat, co bychom měli udělat, abychom kolegium posílili? Eh, některé věci totiž jsou jaksi alarmující dosti, to, co tady slyšíme. A pak ještě druhá otázka, opět na všechny. A eh, ta se týká toho, o čem mluvil pan Becker, tedy o té, té tabulky 3 a tabulky 4 a tabulky 5 v jeho prezentaci. Takže samozřejmě eh, my se musíme umět o něco opřít při své práci. Když chceme hodnotit všechny ty věci, které, které má za úkol zpráva, ty e, výroční aktivity, výroční zpráva, nový auditní systém a tak dále. A e, když se podíváte, na to, že dvě třetiny lidí říkají, že tyto věci jim práci vůbec neulehčují a naopak jim ji komplikují, tak bychom se měli zamyslet nad tím, co to vlastně děláme. A potom k paní Vile ještě ten nástroj odpovědnosti, to je jistě velmi zásadní věc, když máme tak špatnou zpětnou vazbu eh, Například, když lidé zkrátka neradi informují o tom, co dělají. Jak si vykládáte, že to hodnocení těchto eh, nástrojů je tak špatné? A potom k té tabulce 5. Opět eh, tady vidíme určitý problém a tohle je konkrétně k panu Sebastiánovi. Ta eh, konzultace mezi jednotlivými službami to je velmi důležitý nástroj pro navození soudržnosti a koherence i s politickou úrovní, ale tato konzultace probíhá u středního managementu a vyššího managementu, ale e, probíhá dosti špatně, aby se tak řeklo. E, I zde zkrátka asi zhruba dvě třetiny říkají, že to v podstatě je špatný nástroj. A teď, co s tím budeme dělat? Jak můžeme zajistit soudržnost? Co byste nám poradili, abychom udělali jako další kroky? Děkuji. Pan pierre Děkuji. Děkuji za uspořádání této diskuse s naší zpravodajkou. Děkuji také těm, kteří zde vystoupili. Pár slov k té kvalitě videokonference. Já si myslím, že parlament, jako je ten náš, z prostředky, i když někteří říkají, že jsou omezené, by měl být schopen dosáhnout větší kvality videokonference a aby i naši tlumočníci nám poskytli tlumočení, i když zde nebudou mít řečníka přímo v sále. Pokud jde o obsah, tak eh, úředníci nebyli tedy spochybněni, ale byly vedeny diskuse ohledně komisařů také. Já jsem měl vždycky ten pocit, že pokaždé, když administrativa převzala pravomoci, bylo to kvůli tomu, že politika selhala. A politika vždycky má navrh nad eh, veřejnými institucemi, takže si musíme položit otázku, zda v některých situacích eh, to nemá být politická úroveň, to znamená parlament, eh, nebo to tedy nebyla politická úroveň, parlament, vlády, komise, kteří prostě ponechali administrativě volnou ruku. Velmi dlouho třeba Evropská komise se nevyjádřila. Evropská komise může být eh, cenzurována. Proč to parlament neudělal? Takže to jsou témata, o kterých budeme diskutovat eh, v průběhu předvolební kampaně. Máme hovořit o řízení od roku 2004 až do roku 2014, ale za těch deset let se objevila celá řada nových věcí, 13 nových členských států, zavedení společné měny, zcela nevýdaná krize, neúspěch Lisabonské strategie. My jsme se z ní dostatečně nepoučili. Proč neuspěla? Ale víme to, víme to, že Evropská unie se nerozumí s členskými státy. Jak dlouho může nějaká struktura fungovat, aniž by se rozuměla se svými články. Potom v roce 2005 neúspěch referenda o ústavní smlouvě, já často říkám francouzům, Neměli jsme 25 referent, měli jsme pouze dvě a tím pádem pouze Francie a Nizozemsko se vyslovilo proti. Kdybych bylo 25, bylo by to jinak, takže neklaďme si to za vinu. Evropská unie, tak jak je teď uspořádána, tak je u konce s dechem. Například celní unie, nebo tedy celní otázky, ty jsou v kompetenci unie. Máme zprávu četního dvora, víme, že to takto nefunguje, protože administrativa členských států vykonává kompetenci Evropské unie. Jak dlouho nám bude trvat, než vytvoříme celní unii s evropskými úředníky, kteří budou podléhat evropskému vedení a dokud se tedy ministři nevzdají té své části těch svých úředníků, kteří vykonávají tuto pravomoc Evropské unie. Pokud se nevzdají, tak se nám nepodaří posunout ku předu. Já už jsem se k tomuto vyjádřil a zajímalo by mě stanovisko penalistů a také politických frakcí. Myslím si, že takové to rozdrobené řízení je u konce s, děchem, s dechem. Děláme spoustu chyb. A i nadále rozdělujeme prostředky podle členských států, kde každý členský stát uplatňuje ten anglický koncept I want my money back a ze 7. na 8. února naše členské státy se chovali úplně stejně. Každý z premiérů vyžadoval ty peníze zpátky a já si myslím, že takovéto rozdělené řízení musí být odstraněno a v členských státech musíme mít eh, úřady, které budou vykonávat finanční řízení za Unii, abychom mohli postoupit směrem ke skutečné Evropské unii, aniž bychom se dotkli suverenity státu. Nemyslím si, že je na čase, abychom rozbili rovnováhu, která byla těžko dosažitelná mezi národními a evropskými kompetencemi, ale Evropská unie by měla uplatňovat naplno své kompetence a měla by je vykonávat pomocí svých úředníků a ponechat členským státům, aby spravovali své národní kompetence a aby Evropská unie dobře pochopila, že alespoň, já nevím, pěti, desíti let pochopila, že členské státy nejsou filiálkou Evropské unie, ale naopak jak jste říkala vy, paní, je třeba denacionalizovat Evropskou komisi. Tak jste to aspoň říkala, ale podívejme se na to, co říkají občané. V Lisabonské smlouvě se s touto denacionalizací počítá, protože uh, bychom měli snížit počet komisařů, ale Irsko řeklo, pokud my nebudeme mít komisaře, tak nebudeme hlasovat o Lisabonské smlouvě. Takže znovu zde máme v komisi komisaře na členský stát. Já si myslím ale, že je to dobrá věc, abychom po určitou dobu mohli usmířit Evropskou unii a členské státy. Omlouvám se, že hovořím tak doširoka, ale abych se vrátil k tomu rozpočtu, tak bychom měli provést určitě aspoň studii, aby se toto rozdělené řízení zrušilo. Ja, merci beaucoup. Ich, äh, Děkuji. Tak, teď zde nemáme zatím žádné další žádosti o slovo, ale dovolte snad i několik slov z mé strany. Já bych eh, také rád zmínil pár věcí. My máme eh, tady z různých příspěvků Eh, slyšet to, že eh, na určitých úrovních v Evropské komisi v minulých letech eh, vznikla a jak si rozvíjela se ta správní kultura, do určité míry se rozvíjela, do určité míry si vlastně uvědomovala sama sebe. Například v nedávné době k tomu přišly nové členské státy, s nimi přišel nový personál, a všichni pracovníci z daných, eh, z daných zemí sebou přinášejí i kulturní dědictví, jak si tu kulturu státní zprávy a vůbec zkušenosti a tak podobně. Takže tím pádem i zde vzniká otázka, jaké vnímání zprávy vlastně chceme prosazovat na té evropské úrovni, protože tady máme různé tradice, když například jmenuji eh, Německo, mou zemi, tak tam jsme hodně zatíženi jak si toho tím odborným zpravováním, tou odbornou zprávou. To znamená, že ideálně jsme politicky nezávislí a e, ta zpráva je pak řízena politickými rozhodnutími, která se samozřejmě mění e, ohledně výsledku, ve věci výsledku voleb. Když se podíváte na americký model, který máme v některých jiných státech, e, Evropské unie, tam to je úplně jinak. Velké části zprávy se vždy mění po té, co se změní vláda. Takže velmi často zde máme i silnou politickou orientaci státní zprávy. Eh, takže je tady vlastně taková ta fikce té státní zprávy, která eh, je dosti spochybněna vlastně tímto faktem. Já teď nechci hodnotit, který ten systém je lepší, ale dnes dopoledne jsme i v projevech obou komisařů slyšeli, že eh, to politické řízení je často velmi složité, když eh, ta byrokracie má vyvinutou vlastní kulturu která je nezávislá. Ehm, a vlastně rozhodování o legislativě vlastně nemá vůbec politický rozměr. A my bychom vlastně chtěli pravý opak. Ačkoliv ehm, myslím si, že celá řada občanů si vlastně nepřeje ani to, že by ehm, nějací byrokrati eh, přijímali politická rozhodnutí a nikoli volení politici kteří jsou také samozřejmě příslušným způsobem odpovědní eh, občanům. Takže hovoříme-li o odpovědnosti byrokracie, tedy administrativního aparátu vzhledem k politice, tak je to určitě i argument pro demokratické řízení státu. Musíme totiž jednat o e, odpovědnosti vůči občanům jakožto demokratickým voličům a vlastně určovatelům politického směru. A e, e, nyní tedy má otázka panu Bekrovi. E, vy jste hovořil o otázce decentralizace. Máme zde určitou odpovědnost decentralizovaných zdrojů a máme zde i různé stanovování cílů, například Youth Public Management a jiné projekty. Tyto principy se pak prosazují do určité míry i zde v Evropě a já se vás chci zeptat, jestli si myslíte, že takováto koordinace je žádoucí. Ehm, možná byste o tom mohl prohovořit ještě ze svého úhlu pohledu a říci nám, respektive vy jste hovořil o tom, že tu decentralizaci nepovažujete za naprosto zásadní, ale hovoříte o tom, že je nutná lepší koordinace. Můžete nám tedy prosím říct něco o tom, eh, jakým směrem se ubíráme, eh, zda jsme tedy tím, eh, se pohybujeme tím směrem výkonnostně řízeného managementu nebo managementu podle cílů nebo nějakým jiným, možná byste to mohl trošku rozvést. Tak, takže otázky e, zazněly, byly asi směrovány na všechny, jak tu jste. Možná bychom to vzali ještě jednou po pořádku. Jako první dostane tedy slovo pan Becker, pan Sebastiány, pak paní Vile a pak e, kolega přes videokonferenci. Prosím. Dank, ich mach das e, jetzt mal auf Deutsch. Děkuji, budu hovořit tentokrát německy. První otázka byla od pana Sarvámy, eh, to vyvážení byrokratizace a efektivity prostřednictvím reform. Samozřejmě to odvisí od toho, co myslíte byrokratizací, protože byrokratizace občas znamená vyjasnění věcí, například ty řídící plány a tak dále. Takže eh, u mnoha středních a vyšších manažerů platí, že byrokratizací se práce zefektivňuje. Ovšem, eh, od určité chvíli může být eh, byrokratizace příliš vysoká, například na eh, úrovni šéfu oddělení. Například máme novou personální politiku, která je výkonově orientovaná spíše než na, principu, na, na, na, na princip seniority. Ovšem, to je otázka koncenzu. Eh, samozřejmě někdo ty výkony musí měřit a šéfové oddělení se v tomto výrazně angažují. Eh, často vidíme, že šéfové oddělení si stěžují, že toto jim zabírá příliš mnoho času a v podstatě nedělají nic jiného než eh, takový, takovou personalistiku pokročilejší. Takže často se ta rovnováha nenachází. Často je té administrativy příliš a vůbec té byrokracie je příliš mnoho. Na jednu stranu samozřejmě to, co jsem tady říkal, aby v tom bylo jasno, jsou průměrová hodnocení, e, jindy jsou to hodnocení konkrétní. A za druhé musím také říci, že e, ten velmi kritický postoj k té koordinaci a k těm nástrojům Eh, vnímejte prosím opatrně, protože já jsem na úvod říkal, že eh, reformy často neprobíhají protože musíte najít lidi, kteří je budou implementovat. Takže prosím opatrně s tou interpretací. Tak, další otázky. Nástroje jako takové. Paní Gresle poznamenala, že eh, nám stávají vlasy hrůzou na hlavě, když se na to tak díváme. Eh, a ta každodenní práce, eh, otázka je, jestli se ulehčuje nebo stěžuje. Ale ovšem jsou to prosím průměrná, jako průměrová hodnocení, odpovídali nám různí lidé na ten dotazník, ale já si myslím, že platí to samé. Někteří zkrátka tuto povinnost reportovat, hlásit věci vnímají, jak bych to tak řekl, zkrátka jako takové povinné cvičení, které ale není zapojeno do jejich vlastní práce. Samozřejmě mají nějakou lhůtu, tak to do té doby odevzdají a tím to končí. Eh, samozřejmě eh, to se kritizuje. Ovšem jak jsem řekl, ty eh, řídící plány se obecně vnímají pozitivně, když se jasně řekne, jaká je agenda, co máme dělat a jak, je to jednoznačně prospěšné. A podobně k otázce pana Törera, eh, jak to pasuje do toho celkového obrázku, Samozřejmě, když máme cíle jednoho generálního ředitelství, tak si to můžeme velmi jasně říci, takže opět i zde platí to samé. Děkuji vám, pane kolego, jako další pan Sebastiány. Myslím si, že to není potřeba, ale mohu jen potvrdit všechno to, co zde zaznělo ohledně vnímání a role vedoucích oddělení po reformě. Ti, kteří prohráli při rozdělování zodpovědnosti, jsou právě oni, protože ta volba, kterou jsme udělali, byla ta, že jsme zrušili koordinaci mezi jejich oddělením a odbornými schopnostmi, které musí mít, aby byly důvěryhodní. Všechno se řídilo nebo tedy zaměřovalo na personální řízení, které bylo dosud zanedbáváno. Dnes máme systém, kdy vedoucí oddělení dělají to, co je popsáno, ale často nejsou ani schopni pochopit odborný dosah těch agent, které musí zpravovat. A to vede ke ztrátě znalostí, ke ztrátě efektivity a není zde koordinace administrativních postupů. Každý si musí prostudovat takové věci, jako jsou pravidla pro dovolenou, pro mateřskou dovolenou a tak dále. A chybí zde nějaká koordinace a chybí zde nějaké centrální oddělení, které by bylo schopno to centrálně aplikovat a Ponechává se to na každém generálním ředitelství, je to ztráta peněz a nám je to opravdu líto a jsme pro změnu. Pokud jde o tu politickou část nebo pro ten vztah úředníka s generálním ředitelem, s komisařem, tak v institucích máme pořád pocit, že je to nějaký skrytý sport systém, který vede k tomu, že na konci určité politické etapy vždycky dojde k takovému velkému propouštění a to vede k destabilizaci a nakonec všichni mají pocit, že proto, aby mohli udělat kariéru, tak musí být vysoce hodnoceni nějakou konkrétní osobou a ne kvůli svým schopnostem. Třetí bod. Pokud jde o decentralizaci výzkumných programů, tak to je dokonalý příklad. Ty tři centrální služby nemají generální ředitele, kteří by byli zodpovědní za výzkum, ale tam generální tajemník, generální tajemník DG Admin a DG Budget pod dohledem pana Ševčoviče a pana Levandovského pracují na tom, aby měli společné sdělení, které bude obsahovat informace o zavádění těchto programů. A v těchto textech, jak jsem říkal, se počítá s vytvořením centrálních oddělení pěti centrálních služeb, a bude tam také steering group, kde budou zastoupeny tyto centrální služby a budou přijímat rozhodnutí na základě většiny. Já opravdu doufám, že tato konsultace dospěje k úspěšnému konci, že tato logika bude skutečně uplatňována, protože to pouze posílí pocity sounáležitosti jednotlivých úředníků, budou mít pocit, že patří do instituce, která je schopná koordinovat určité rozdílnosti a to chybí v kultuře institucí. Zatím nejsou schopni najít eh, mediaci nebo zprostředkovat určité rozdíly, rozdílné názory. A to je možné udělat pouze službami na centrální úrovni, které mají centrální náhled a které skutečně nesou obecný zájem instituce nad rámec nějakých rezortních pohledů jednotlivých osob. Takže to je typ organizace, které, které vám umožní mít eh, věrohodné, důvěryhodné partnery v diskuzi. Určitě to zlepší i vnímání ze strany občanů, projeví se to v eurobarometru a všichni úředníci už nebudou mít pocit, že jsou v majetku nějaké administrativní eh, vedoucí eh, části, která zde nebude dlouho třeba. Takže já doufám, že tak to dopadne a přeji vám v tom hodně úspěchu. Děkuji. Jako další paní Vile. E, pokud tedy samozřejmě chcete odpovědět, není to povinné. If you like to give a state... Pokud chcete něco na závěr. Ano, několik bodů, ke kterým jsme se nevrátili e, v rámci odpovědí, například e, kolegialita. Ano, to je asi uh, Další otázka pro komisi. Tam máte 27, 28 členských států, a ne tedy 6. A je nevyhnutelné, že centralizace a předsednictví eh, se takto vyvinulo. Takto se uplatňuje kolegialita. Kolegialita je trochu modernizovaná, protože máme politické pokyny na pět let, což je velice důležité pro komisi. Je důležité, aby na konci těchto pěti let to bylo představeno. To znamená, že předseda je vlivnější na těch zasedáních kolegia a musíme se smířit s touto myšlenkou jiného typu kolegia. Spíše se to uplatňuje na úrovni kabinetů. Je trošku podivné, že hovoříme o administrativě a o politické úrovni, ale na úrovni kabinetu je velká míra koordinace jednotlivých politik a uplatňuje se tam ten princip fungování kolegia. Pokud hovoříme o demokratickém deficitu odpovědnosti, tak bych navrhla, aby úroveň kabinetů byla stále něčím, kde je místo pro větší transparentnost, pro zlepšení. Další věc, která zazněla, je denacionalizace. Princip územnosti, ten princip propouštění nebo uvádění na konkrétní místa, můžeme říci, že kabinety a ta špice administrativy je mnohem více mezinárodní, dá se říct. To znamená, že zastoupení na politické úrovni by se nemělo zabývat otázkou denacionalizace. To je velice obtížné téma. Pochopitelně národní pohled je odlišný na jednotlivé evropské politiky a každý stát chce mít určité zastoupení v rámci komise. To je celkem normální, je to politicky výkonný orgán, takže národnost podle mého názoru nemohu říct, že není důležitá, ne, ale vidíme proces denacionalizace v rámci administrativy na úrovni kabinetu, což vede k multinacionální organizaci a to je vše. Protože ta francouzsko-německá kultura, rozšíření Eh, Spojené království, severské země, to vše změnilo administrativní kulturu. Vedlo to také ke vzniku nového typu odpovědností a komise je díky tomu multinacionální organizace nejvyššího typu v Evropské unii. Co se týče uspořádání odpovědností. Zaměřili jsme se v rámci komise na určité aspekty, ale také se Evropský parlament zaměřuje na kontrolu celé Evropské komise. A jedna z otázek odpovědností je otázka odpovědnosti vůči voličům. Máme volební odpovědnost. Víte, že během roku budeme mít volby do Evropského parlamentu. Takže máme v každém členském státě volby, což je škoda, protože máme Evropský parlament, standardizovanou Evropskou komisi a ty hlasy se neustále odrážejí v složení Evropské komise a to také odráží složení Evropského parlamentu. Takže pokud bychom mohli zlepšit tento aspekt, tak to se také řeší v rámci odpovědností a myslím si, že si zaslouží patřičnou pozornost. Děkuji mnohokrát a nyní bych rád předal slovo panu Karemovi, pokud chce říct něco na závěr. Um, point I would add is about financial management and control. So this adds to something that Professor um, Villa, um, a point that she made in, in her presentation. And really it is that the experience of officials is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 Děkuji, než dám slovo paní zpravodajce. Eh, jsme velmi rádi, že pan Ševčevič tady zůstal celou tu dobu s námi, protože jednoznačně ho toto téma zajímá. Děkujeme vám ještě jednou, velmi si toho vážíme a teď vám dávám slovo. Much, uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo, to je od vás velice laskavé. Chtěl bych eh, také na závěr poděkovat našim akademikům, profesorům za velice komplexní analýzu, také pozitivní poznámky, když hovořili o vývoji komise během posledních let, ale chtěl bych vás ujistit, že jsem neposlouchal pouze je. Vím, že tady zazněla celá řada návrhů, kde a co můžeme zlepšit, například účinnost. A nejsem to jenom já, ale jsou to také členové tohoto výboru, kteří velice bedlivě poslouchali těmto návrhům a budeme pracovat na tom, jak to implementovat do naší každodenní práce. Také bych chtěl poděkovat vám, pane předsedo, také paní Gressler za zorganizování tohoto slyšení, protože díky tomu eh, jsme skutečně informováni, neustále jsme ostražití eh, a tak to budeme odvádět eh, ten náš hlavní úkol. A naším hlavním úkolem je, abychom náležitě investovali evropské finanční prostředky, abychom eh, zajišťovali potřeby našich občanů, abychom zajistili tu patřičnou přidanou hodnotu našim občanům, regionům a jednotlivým zemím. Chtěl bych jenom konkrétní několika poznámkám, které mě vedly k zamyšlení, otázka kolegiality, jak to vlastně definovat. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se k tomu vyjádřili. Pokud mohu, pouze několik mých návrhů. Velice se mi líbil ten příspěvek, že komise musí být místem, kde nesete odpovědnost za všechno, protože nenesete odpovědnost pouze za své portfolio, kdy pracujete trošku v odlišném kontextu. Naše který řídíte a to je, myslím, nesmírně důležité a byla to pertinentní poznámka. Mám také pocit, že když prožíváme období krize, tak bychom měli mít dobrou vzájemnou podporu. Společné rozhodnutí a vnímání, někdy je to velice obtížné, někdo rozhoduje tak, že to vypadá potom jinak u vás doma, nebo to jde proti jiným zájmům, ale děláte to vždy v dobré víře, protože tato rozhodnutí jsou nesmírně složitá a obtížná. A kolegialita nekončí pouze eh, za místností, kde se kolegium schází. Musí tam být také interakce mezi kabinety a také tam musí být eh, dobré řízení těch generálních ředitelů, aby zajistili dobrou spolupráci a koordinaci v rámci Evropské komise, aby ty výstupy z komise byly jasnou, jas, výsledkem kolektivních snah. Co se týče středního řízení, ano, pravda, vedoucí oddělení mají spoustu práce. Proč? Protože musí řídit většinou v průměru tak 16 pracovníků, takže pokud jste manažer, tak máte uh, osobní rozhovory každý den, hodnocení, vlastně sledujete vývoj kariéry svých pracovníků, protože jste jejich vedoucí a není to pouze eh, odpovědnost za eh, ty praktické úkoly, ale také jste odpovědní za kariérní postup a vývoj svých pracovníků. Já vím, že to znamená hodně administrativní práce, hodně papírování. Někdy není úplně snadné uh, starat se o všechny své zaměstnance, o jejich portfolia, ale snažíme se to zjednodušit. Některé ty otázky, například co se týče výročních hodnotících zpráv, chceme to v budoucnosti zlepšit. A možná tady je trošku odlišná kultura mezi institucemi, možná to funguje trošku jinak komisi oproti Radě a Evropskému parlamentu. Co jsem si také odnesl, je to, že někdy střední management jsou lidé, kteří eh, vemou danou práci, protože si myslí, že to je další krůček v jejich kariéře. A pokud chtějí udělat kariéru, tak musí být na té úrovni managementu. A to chceme také trošku pozměnit a jsem si jist, že tady budu mít více kontaktu s vámi, abychom našli tu správnou rovnováhu, jak například eh, vytvořit úlohu určitých odborníků, poradců. Máme eh, dobré právníky, ekonomy, dobré odborníky v daných doménách a pokud eh, chtějí pokračovat ve svých schopnostech, pokud chtějí budovat svoji kariéru právě na té odbornosti, tak často třeba si myslí, že nemohou být dobří manažeři. Takže bych chtěl vytvořit paralelní kariéru pro ty lidi, kteří si chtějí vybudovat svoji osobní kariéru v oblasti odbornosti, poradenství, aby mohli eh, poskytovat eh, dobrá doporučení tomu vrcholnému vedení. A dále je to otázka koordinace, úloha předsedů. Opět to je možná praktická věc. Mohu vám říci, že kontakty mezi komisaři jsou velice časté. Například, když vidím, že máme nějaký jasný problém, generální ředitel není schopen dospět k nějakému eh, konsenzu, tak to cítíte už předem, takže potom spolu vzájemně hovoříme a snažíme se najít řešení. A je celkem výjimečné, kdy, že tam je nějaká ostrá diskuse v rámci kolegia, protože už předem eh, spolu komunikujeme na úrovni kabinetu a vím, že mám velice dobré pracovní vztahy se všemi kolegy a snažíme se všichni dopracovat k nějakému řešení, které nebude překvapení pro jiné a snažíme se pracovat v rámci koncenzu a tedy, abychom došli ke schodě na kolegiu. Další poznámka, která také často zaznívá, je takzvaná parašutáž, to znamená, že jmenujete nějak, někoho do nějaké funkce. A tady je důležité také najít tu správnou rovnováhu, jak uchovat to, čem se někteří zmínili, že komise je nejen tady uzavřený uh, orgán a takto se komise skutečně nevyvíjí během posledních 15 let. Jsou tady nové odpovědnosti, eh, rozšíření, zároveň myslím, je dobré mít možnost čas od času eh, najmout někoho zvenčí, pokud potřebujete nějakou odbornost, eh, někoho na dočasnou smlouvu. To je, myslím, dobrý potenciál, že těto lidé potom se mohou stát stálými zaměstnanci. Takže bychom měli mít eh, tu možnost v rámci konkurzu, prvního hodnocení a možnosti naplňování povinností a kritérií a takto obohatit administrativu Evropské unie díky jednotlivcům, kteří chtějí pracovat eh, pro naše instituce. Co se týče kabinetu, paní profesorka má pravdu, jsou tady přísná pravidla, která musíme uplatňovat. Když hovořím o členech kabinetu, kteří zastupují komisaře v těch jednotlivých oblastech, tady je jasné pravidlo, že musíte mít minimálně tři národnosti, které jsou eh, zastoupeni z těch šesti zemí a tři musí být stále zaměstnanci. Takže tady musí být také zajištěna určitá kontinuita, soudržnost a myslím si, že v praxi, jak jste sama říkala, to docela dobře funguje a jsme velice evropští, co se týče složení jednotlivých kabinetů. Takže, pane předsedo, ještě jednou mnohokrát děkuji za pozvání. Chtěl bych poděkovat vašemu výboru za velice zajímavé slyšení, jak může Evropská komise fungovat lépe. Já si myslím, že to je velice důležité i pro příští rok, až se dostaneme k volbám a také si vážím práce našich akademických kolegů, kteří obohatili toto slyšení. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát, pane Ševkoviči. Nejen, že si ceníme vaší přítomnosti, ale také si ceníme toho oznámení, které jste nám slíbil, že v podstatě jste řekl, že náš výbor také přispívá k vaší práci a také děkujeme za ocenění našich akademických kolegů. A na závěr tohoto velmi zajímavého slyšení dávám slovo Ingeborg Gresle, která celou věc uzavře. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat všem řečníkům a řečnicím za skutečně velmi zajímavé pohledy a za velmi, velmi zajímavé informace. Já jsem se naučila nové slovo upstream coordination. Eh, budu se snažit ho alespoň jednou v budoucnu také použít. Eh, Děkuji také všem, kteří jsou zde Se sek- se sekretariátu. Pan Adamson je to například, to je pán, se kterým jsme toto slyšení naplánovali. A děkuji eh, taky všem, kteří toto umožnili a všem těm, kteří nám v tomto slyšení bránili celá léta, eh, říkám, vidíte, k čemu vám to bylo. Bylo to slyšení velmi užitečné, důležité, s mnoha důležitými vstupy. Eh, pan komisař hovořil o odpovědnosti ředitelů a eh, vztahu k politikům. A možná jsou to eh, dvě strany stejné mince, protože na jedné straně zde máme politiky, kteří se o něco snaží, a pak máme druhé, kteří se jim v tom snaží zabránit. Takže určitě bude na místě ptát se, kde vlastně je to místo komisařů v tom vytváření koherence, v tom překonání těchto rozdílů. Ehm, ty eh, velmi byrokraticky vnímané nástroje, které fungují velmi formalizovaně, to už je velmi starý problém. Já si myslím, že by určitě nebylo na škodu některé věci přeskoumat Doufám, že i v rámci výročního pracovního programu komise se na toto budeme moci zaměřit. Ehm, například procesy při hodnocení personálu, to je velmi zdlouhavý proces, je to interní proces komise a je to možná něco, co by si také zasloužilo předělání eh, tedy předělání tohoto procesu, protože konec konců ten proces jako takový je dosti drahý. Eh, další otázka je navázání agentur na správní procedury a to je skutečně problém, Eh, jaksi nějaký správní, správní zákon, který by nám pomohl zjednodušit tyto vztahy, zúžit vztahy mezi komisí a agenturami, aby agentury více pracovaly podle směrnic komise. Eh, nepadl tady dnes eh, pojem line to take. Možná, že by pan komisař mohl zapracovat na této kolegialitě tedy že všichni pracují na všem. Každopádně děkujeme mnohokrát za velmi zajímavý příspěvek. E, doufám, že i nadále budeme moci velmi konstruktivně spolupracovat. E, děkuji, paní Gresle. E, bylo přáním tohoto výboru se zabývat tímto velice důležitým tématem. Budeme to muset prosadit ještě v celém parlamentu podobný přístup. Každopádně veškeré obavy se ukázaly býti neopodstatněnými. Eh, děkuji všem řečníkům, to znamená oběma komisařům a panu Bekrovi, Sebastiánovi, Kasimovi a paní Vile. Děkuji ještě jednou panu komisaři za to, že s námi zůstal až do konce a děkujeme vám za důležité vstupy. A tím pádem ukončuji eh, dnešní slyšení a odročuji zasedání až do 15.00, kdy budeme pokračovat v zasedání. Eh, děkuji všem službám, překladatelům i tlumočníkům. Naschledanou. Thank you.